Geht das Ding? Ja, also. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové, s ohledem na čas a ve světle skutečnosti, že pan komisař nás musí opustit ve tři čtvrtě, bych rád začal, i když je počet kolegyň a kolegů relativně malý, ale Víme, že jsme jedním z nejmenších výborů v této zemi, ale máme největšího ducha. Ale to eh, tedy nevadí, si myslíme, eh, protože zítra máme konferenci s národními poslanci a potřebujeme dostatek místa. A proto jsme eh, získali tento velký sál, takže si myslím, že je to zcela v pořádku a nechci se na to stěžovat. Jsme tedy u bodu jedna přijetí pořadu jednání. Eh, tady bych chtěl poukázat na jednu věc. Na přání frakce zelených eh, jsme eh, zapojili stanovisko právní služby k patentům. To je velice správně, protože naposledy o tom nikdo nehovořil, takže dnes to doplníme. A toto stanovisko k návrhům, které se týkají patentu, zde bude ještě krátce představeno. A zítra se budeme muset věnovat právnímu základu, který se týká potírání podvodů v Evropské unii. A současně kvůli tomu, že kolega Berlinguer je nepřítomen, se bude konat rozprava o statutu evropských politických stran a nadací, respektive tato rozprava bude odložena a namísto toho budeme mít první rozpravu o zprávě Evropské komise, která se týká uplatňování směrnice eh, o přebírání podniků a společností. Toto jsou tedy změny, které jsem chtěla sdělit a ptám se, zda si k tomu někdo přeje něco podotknout, má někdo nějaké přání, paní kolegyně Taylor nás eh, poprosila o to, abychom dnes eh, Eh, krátce pohovořili o její zprávě, eh, o které bychom měli zítra hlasovat. Takže já bych to takto učinil a navrhl byl, že až eh, se věnujeme tomu, potom přebírání se tedy vrátíme k jejímu bodu na pořadu jednání a nyní paní Lichtenbergerová. Mám otázku, která se týká tohoto. Pokud dnes nebudeme mít na pořadu jednání ty nadace, ale to slyšení zůstává, anebo také odpadá. Podle toho, co vím, říká pan předseda, tak zůstává. Opačnou informaci nemám. Takže jsme v této formě s těmito změnami přijali pořad jednání, až jsme u bodu číslo 2. E, to jsou sdělení předsedy. Paní Lechtenbergerová mě poprosila, abych poukázal na jednu skutečnost. Po té proceduře, po tom postupu, který eh, máme pro absolutorium na rok 2011 v rámci rozpočtu, eh, se zdá, nejlepší bude paní Lichtenbergová, je to příliš komplikované, když to vysvětlíte sama. A pak tam máme members. To je zítra to společné sezení výboru Libe a Jury v 9 hodin, bude to také zde a půjde o program pro justici 2014-2020. A nyní bych vás poprosil, paní Chtenbergová, abyste sama vysvětlila eh, to, o co jde. Momentíček, mám tady nesprávné podklady. Mohu to také přečíst anglicky, říká pan předseda. Uh, jde o poslední kilometr dnes jsem musela jít pěšky, takže to bylo trošku narychlo vše. Problém, který máme, je tento. Tentokrát můžeme hovořit pouze o soudním dvoru a ne o tom zbytku a to proto, protože eh, prostě z hlediska času to jinak není možné. Všechno jasné, předseda děkujeme za vysvětlení a jsme u bodu číslo 3 a já zde mezi námi vítám pana komisaře Barniera, který dnes eh, bude hovořit o úvahách, které se týkají vyjednávání dohody o omezení v oblasti autorského práva a to pro ty osoby, které mají zrakové postižení, takže já bych i hned předal slovo panu komisaři, prosím. Děkuji, pane předsedo zdravím jednoho každého z vás. Slyšeli jsme, že malý výbor zasledá ve velkém sále a já bych doplnil, že se zabývá velkými tématy. Tématy nesmírně důležitými, jako je téma, o kterém hovoříme nyní, které se týká přístupu nevědomých ke knihám a diskusím, které právě probíhají dle vašeho přání v rámci Světové organizace pro duševní vlastnictví. A další téma, které jsem zaslechl ve vašich různých otázkách, který se týká Evropského statutu nadací, což se vám také předložilo před několika měsíci, pokud je o osoby nevědomé. Já jsem nezapomněl na naše jednání při plénu ve Štrasburku, paní Lichtenberger, tam byla paní Galo, pan Berlinger, eh, paní Harkin a další. A já jsem slíbil, že se vrátím před váš výbor, abych eh, vyhodnotil důsledky vašeho jednomyslného usnesení z února. A já jsem jako odpověď vám sdělil, že se o to osobně zasadím. A já, pane předsedo, chci říci, o co jde. 285 milionů osob ve světě mají tedy zrakové postižení. 39 milionů z nich je nevidomých. A 246 milionů trpí menším či horším zhoršením zraku. A podle Světového svazu slepců ve stejn, ve stejné době pouze 5 vydaných publikací v Evropě a ve světě jsou k dispozici ve formátu, který by byl dostupný pro osoby nevidomé. A když se podíváte na to, co se děje v těch nejchudších zemích, kde pobývá 90 nevidomých nebo slabozrakých, tak proporce děl, která jsou k dispozici pro nevědomé či slabozraké je od 1 do 5 takže ta nespravedlnost je ještě větší v těch nejchudších zemích, tak jak tomu bohužel často je. Takže čelíme skutečnému problému, který se týká velkého počtu Evropanů a osob ve světě a právě proto je třeba, aby byly k dispozici tyto knihy v eh, dostupném formátu. Jak už jsem se v únoru zavázal, komise požádala radu o několik týdnů později, v červnu, o mandát pro vyjednání závazné smlouvy v této věci. Ponechali jsme radě čas na vyřešení formálních otázek a zabývali jsme se dvěma otázkami, kde eh, panovaly zásadní rozpory. Forma smlouvy tedy právně závazný či nezávazný, a úloha Evropské unie. Zda jde o výlučnou pravomoc nebo sdílenou pravomoc. Bylo dosaženo dohody o závazném charakteru této smlouvy a sice 7. listopadu letošního roku na zasedání Korepéru. A nyní musíme dospět k další definitivní dohodě o pravomocí. A věřím, že k tomu dospějeme rychle, každopádně toto jednání může pokračovat souběžně s jednáními a nad rámec jejich závěrů, tedy nemusíme zde ztrácet žádný čas. Já bych chtěl zmínit pokroky, kterých bylo dosaženo v rámci organizace VIPO, protože právě jednání v rámci světové organizace pro duševní vlastnictví nevyčkávali na tento vývoj a došlo tam tedy skutečně k poměrně rychlému postupu vpřed. Harmonogram směřující k dohodě je již stanoven a poslední jednání stáleho výboru pro autorská práva a práva související VIPO se konal minulý týden do 23. listopadu. A po tomto jednání stálý výbor doporučil valnému schromáždění VIPO, které se bude konat 17. a 18. prosince, tedy za dobu kratší než měsíc, aby rozhodli o základech analýzy textu a rozhodlo o svolání diplomatické konference na červen 2013, kdy by byla definitivně tato otázka uzavřena. Vrátím se ještě k posledním zasedání stáleho výboru, ale chtěl bych nejdříve podtrhnout, že pokud eh, tato jednání skutečně pokročila, zejména v rámci VIPO, je to proto, že komise, jak jsem se byl zavázal před vámi, nečekala a zavázala se jménem Evropské unie. My jsme se podíleli na červencovém a říjnovém zasedání v Ženevě a pokračují neformální bilaterální jednání s delegacemi a naše stanovisko je jednoznačné, jak jsem slíbil v únoru na plénu. Je to jasná podpora specifické efektivní smlouvě, která by konkrétně eliminovala překážky v přístupu eh, nevědomých ke zvláštním formátům knih a které zajistí distribuci na všech územích a vývoz těchto knih. A tento přístup by měl být bez zbytku, protože je to výkon základního práva a my skutečně budeme nesmluvaví, pokud jde o tyto ambice. Musíme být také obezřetní, protože hrozí, že naše schopnost eh, dovést do konce tuto ambici může být ohrožena, protože bychom se měli soustředit právě na tento cíl, který jsem zde naznačil. A já chci zcela transparentně zmínit eh, několik nepřekročitelných mezí, které musíme vzít v úvahu, abychom zabránili tomu, že jednání nebude zpět k cíli. Někdy rozšířená myšlenka je, že třeba do smlouvy zapracovat výjimky na autorském právu, které by šly nad rámec toho, čeho je třeba, aby byly splněny splně nároky nevědomých. Já si přeji, dámy a pánové, abychom dospěli k tomuto cíli, abychom byli velmi pozorní, abychom nepodlehli těmto požadavkům a konkrétně zmíním příklady. Například pokušení některých delegací zavést výjimku právo na překlad, což je mimo rámec, o který nám jde pro nevidomé. Pokud všechno budeme směšovat dohromady a pokud se nebudeme soustředovat na naléhavou věc nevidomých, tak hrozí, že oddálíme tento cíl. A není opravdu důvod, proč zavádět další výjimky, než ty, které opět zavedou přísnou rovnost nevidomých s dalšími občany tato smlouva nesmí být záminkou pro to, abychom se zabývali průřezovými otázkami souvisejícími s duševním vlastnictvím. Budeme mít možnost eh, o těchto otázkách jednat jinde. A rozšiřovat diskusy nad rámec potřeb nevědomých je z mého hlediska by vyvolalo, že dojde k prodlení a neúspěchu. A my nemáme právo zde být neúspěšní. Vy jste si jednomyslně přáli, aby komise se zabývala touto otázkou v rámci VIPO. Další příklad těchto rizik je šíření na u různých teritoriích formátů dostupných pro nevidomé. Je třeba, aby to zajišťovaly organizace nevidomých a aby to šlo cestou běžných norem transparentnosti. Za třetí musíme nabádat touto smlouvou vydavatele, aby zpřístupňovali na trhu, co, pokud je to jenom možné, speciální formáty přizpůsobené pro nevidomé. Chci pokračovat eh, se zúčastnými stranami v jednání. Setkal jsem se s vydavateli, s zástupci organizací nevidomých a slabozrakých a Chtěl bych se závěrem vrátit eh, velmi stručně k výsledkům posledních jednání v Ženevě, včetně jednání minule, minulého pátku před 48 hodinami. Zmíním velmi pozitivní fázi a úspěch. Rozhodnutí Evropské unie se pustit do vyjednávání závazné smlouvy byla přijata velmi příznivě. Jednání jsou obtížná, Avšak spolupráce mezi klíčovými vyjednavači, kam patří také komise, se ukázala jako pozitivní a celá řada delegací prokázala skutečný zájem o efektivní smlouvu. A pokud budeme v tomto duchu velmi konstruktivním duchu pokračovat, tak věřím, že dospějeme k definitivní dohodě v roce 2013, tedy příští rok. Nicméně musíme zabránit eh, zbytečným komplikacím, tedy odklonu v jednání a musíme se držet témat, eh, která zajímají parlament a nevidomé. Přes veškerý pokrok je tu několik otevřených otázek, které jsou důležité. Myslím například na podmínku šíření děl na různých územích v přijatelném formátu dostupnost eh, na trhu v zemi dovozu a také uplatňování tedy uplatňování takzvaného trojdílného testu. Máme před sebou několik měsíců jednání. Evropská unie a komise zejména projevily nasazení a otevřenost, flexibilitu, aby toto jednání dospělo k závěru a přejeme si, aby všechny ostatní zúčastněné strany projevili stejný přístup. Tedy závěrem, dámy a pánové, pane předsedo, jsme velmi blízko vyřešení otázek, které nejsou zcela dořešeny, budeme bojovat a já osobně se budu zasazovat o to, abychom měli efektivní smlouvu, která by byla i vyvážená a děkuji vám za vaši podporu a za vaši pozornost a také za to, že jste vyjádřili svůj zájem usnesením. Já si přeji, abychom v této důležité věci dospěli k nové smlouvě a dohodě, kterou očekávají miliony občanů, které trpí tedy slabozrakostí nebo jsou nevědomí. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně, pane komisaři, za tento úvod k velmi důležitému eh, tématu. Kyperské předsednictví eh, požádalo o slovo ale jestli dovolíte, tak bych já právě kyperskému předsednictví dal slovo. Thank you very much, eh, Chairman. Eh, good evening. Eh. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem zde velmi ráda, že mohu ohlásit, že jsme dospěli k pokroku od července letošního roku a naš, pro naše předsednictví bylo prioritou postupovat dále a prosazovat mandát pro závazný nástroj v této oblasti, protože jsme také přesvědčeni, že jde o důležitou otázku a osoby nevědomé a slabozraké mají mít stejný přístup jako ostatní k literatuře a knížkám. A dnes s hrdostí můžeme říci, že naše práce v radě byly plodné a dnes, když zde mluvíme, byla politicky, byl tento mandát politicky schválen v radě. v Radě pro školství a mládež. A to jsem zde chtěla oznámit. Je to velmi důležité, je důležité, abychom v organizaci by byli schopni pokračovat a čelíme velkým výzvám, ale chtěli jsme zajistit, aby členské státy Evropské unie šly s tímto tématem ku předu za předpokladu, že evropské normy budou tedy skutečně naplněny. Děkuji za udělení slova a zdravím vás všechny. Děkuji vám. Hlásí se paní Lichtenberger a potom pan Engström. Ano, srdečně děkuji, pane komisaři. Jistě víte, že toto je jedno z mých srdečních témat. Já věřím, to, že hlad po literatuře, po knihách a po kulturních aktivitách v Evropě je velká především u nevidomých a slabozrakých. Přičemž je disponibilita literatury v Evropě, jak jste přesně řekl, je nízká. Je tedy ostudné, že Evropská unie na jedné straně hovoří o dohodě eh, pro práva nevidomých a je toho tak málo. Jsem však ráda, že slyším, že došlo k určitému pokroku, ale přesto z vaší zprávy ještě vyplynulo několik otázek, ale co mi není jasné. Eh, diskuse o doložce eh, komerční disponibility nebo přístupnosti je stále položená, tedy přístupnost eh, k dílu. V praxi však to představuje velké překážky. Když například kniha Viktora Uga je někde k dispozici, tedy v určitém přístupném formátu, tak to ještě neznamená, že tomu tak je v reálu. To znamená, že to může být být technicky zastaralé, když to neodpovídá technickým normám nebo eh, za určitých okolností eh, to cenově může být eh, málo disponibilní a sami víme, že ne všichni mezi nevidomými a slabozrakými mají dostatek finančních prostředků, takže to by bylo nutné Eh, ještě eh, projednat. Jak budete postupovat v této doložce eh, komorční přístupnosti či disponibility? To mě velmi zajímá. Zdá se mi totiž, že pak vlastně vzniká celá řada překážek, které však v tom nadpisu jsou uvedeny jako vyřešené. Dále přeshraniční šíření. I zde jste se zmínil o problémech v této oblasti, ale jde o to, že Harry Potter eh, nemá být překládán pětkrát do španělštiny. Nýbrž takováto díla by měla být k dispozici přezraničně pro všechny španělsky mluvící osoby, anebo také pro někoho, kdo eh, ve Velké Británii si chce tuto knížku přečíst ve španělštině, i když je to osoba slabozraká. Zdá se mi tedy, že zde jsou ještě dva otevřené body v této souvislosti a nejsem příliš optimistická. Proto kladu také otázku, zda vy za Evropskou unii budete trvat na té doložce o komerční přístupnosti, anebo zda dílo které otevře možnost přístupu, bude skutečně přístupné nejenom teoreticky, ale i prakticky. Musíme se podívat také na zastoupení eh, osob s postižením. Vždyť to nejsou eh, lobbysté, kteří mají vysoké honoráře, ale spíš eh, organizace veřejně prospěšné, takže bychom měli zajistit, aby ta smlouva neměla příliš mnoho doložek, které by byrokraticky stížily přístup. Tedy to, že to co chceme prosadit, je pro lidi těžko přístupné. Jsme zde na určité eh, pěšince. Pokud chceme zlepšit přístup k literatuře, pak potřebujeme jednoduchý systém, který nesmíme komplikovat těmito doložkami o přístupnosti, o disponibilitě. Samozřejmě, že vím, že je to také spojeno s otázkou eh, copyrightu, ale je to také otázka lidských práv a my zde chceme zajistit práva zrakově postižených, takže se domnívám, že bychom měli udělat další krok. Zatím to eh, blokovalo USA, eh, to už nedělá a bylo by škoda, kdyby právě Evropa šla touto cestou. Děkuji, kolega Engström. Thank you. Um, Děkuji. Máme tu publikaci a materiály Světové organizace slepců a probíhají tedy jednání a to je pozitivní krok vpřed. A mohou také nastat obavy, protože se chtějí ubezpečit, že nebude smlouva přetížena drobnostmi a stane se tak nepoužitelná. kromě toho, co zmínila paní Lichtenberger, zejména o komerční dostupnost. Pokud to bude příliš složité, tak budou mít pocit, že to skutečně podryje samotnou podstatu smlouvy. A proto věřím, že komise a předsednictví rady zajistí, že se do takové situace nedostaneme. A pokud je o podrobnosti, pokud je něco komerčně dostupné, můžete si to koupit v obchodě v dostupném formátu, to je v pořádku. Ale co když je to dostupné pouze v obchodě a nikoli v knihovně? A nevědomí jsou znevýhodněni oproti normálním osobám, protože osoby s normálním zrakem si najdou knihu v knihovně i v obchodě. A tady tomu tak nutně nebude. A takto bychom nevidomé znevýhodňovali oproti ostatním. Věřím, že komise se tím také bude zabývat. A poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit, otázky technologické ochrany. Jak komise zajistí, že vydavatelé nebudou blokovat přístup pro nevidomé využitím eh, opatření eh, technických prostředků ochrany DRM nebo TPM je protizákonné, aby kdokoliv obcházel ochranu TPM nebo DRM, i když se děje něco takového v zákoně. Takže pokud vydavatelé budou moci na knížky umístěvat tato eh, zařízení, to moje otázka je skutečně taková. Myslela na to komise, eh, řešila to komise? Děkuji. Благодаря, господин председателю. Аз разбира се подкрепям с две ръце инициативата. Děkuji, pane předsedo. Já plně podporuji iniciativu komise, eh, která chce podpořit eh, občany se zrakovým postižením. Oni to potřebují čím dál tím více, tak aby měli přístup Eh, ke všemu, co potřebují, a to jsou také knihy, ale právě v oblasti duševního vlastnictví bych chtěl zmínit ještě jeden aspekt. Jde o to, že jsme v Evropském parlamentu a vůbec eh, v evropské politice eh, podporovali celoživotní učení, vzdělávání. A já se ptám na toto. Ta smlouva je koncipována tak, že pokrývá také vědecké, tedy odborné publikace v mé zemi mají lidé se zrakovým postižením velký problém právě v této oblasti získat přístup k vědeckým publikacím, zejména eh, ke knihám, které jsou potřebné v rámci vysokoškolského studia. A já bych tedy rád zmínil, že v dobách, kdy já jsem studoval, jisté jsme si museli nutně koupit určité knihy, abychom vůbec dokázali složit zkoušku, abychom obstáli. A takovéto knihy vůbec nebyly k dispozici pro e, osoby se zrakovým postižením. A proto bych se chtěl zeptat, e, ve vědecké oblasti, kde rovněž platí autorská práva, bude tam možnost e, přinést, poskytnout takovýmto lidem přístup k takovému typu dokumentu. Děkuji. Paní Regnerová, děkuji. Chtěla bych říci, že sdílím eh, v podstatě ty otázky a ty obavy, které tady vyjádřila paní Lichtenberger. Proto je taková výzva na vás, pane komisaře, abyste při těch vyjednáváních skutečně hleděl na to, že zde se jedná o lidské právo. A já jsem se připravila do slovo proto, protože mě napadá celá řada případů, které jsou relevantní právě nyní v dobách krize. A ukazuje to, že v dobách krize je čím dál tím horší mnoho eh, různých nároků a potřeb eh, splňovat tak, aby bylo zachováno lidská práva. A proto já tedy vás vyzývám, abyste při vyjednáváních se soustředil na to a vždy zohlednil to, že to musí být jednoduché a srozumitelné, to, co pak bude na stole jako výsledek, že to nesmí být nějaká džungle, nějaký prales, eh, kterým se bude muset uživatel probojovávat a proklešťovat, aby pochopil, co smí a co nesmí, respektive aby mohl požívat svá základní práva. Děkuji, pane komisaři, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Když budeme vycházet z toho, co říkala paní Regner, tak bych odpověděl, že osobně jsem se pustil do této otázky a zavázal se k eh, této práci na plenárním zasedání a byl jsem velmi překvapen eh, tou náladou. Eh, byl jsem téměř tedy ve slzách a skutečně osobně z mnoha důvodů eh, velmi pozorně sleduju otázku eh, situace eh, postižených osob. Pracoval jsem také v oblasti sociálních podniků a věnoval jsem se podpoře sociálních podniků, které eh, umožňovaly eh, také začlenění osob, eh, které měly obtíž, obtíže se slyšením. Pomocí internetu bylo možné je začlenit do různých činností, bylo to skvělé a proč se nyní je tedy zabývám otázkou zrakově postižených? I zde jsem skutečně na vašem plenárním zasedání eh, cítil potřebu eh, se zavázat. Děkuji také eh, kyperskému předsednictví a poslední zasedání rady ukázala, že jsme téměř ve finále k eh, dohodě, eh, tak aby byl ten postup spravedlivý. Skutečně je ostuda a zde souhlasím eh, s analýzou, kterou jste také předložila, paní Lichtenberka. A je to eh, také eh, velkou ostudou eh, především v těch chudších zemích. Chtěl bych potvrdit, že na všech těchto otázkách pracujeme. Nechci hovořit o všech detailech a upřímně řečeno neznám všechny detaily této záležitosti. Jednání probíhají, je zde spousta nejrůznějších prvků kroků, eh, které se musí sledovat. Paní Lichtenberger se zmínila o otázce několika území a šíření na tedy různých eh, územích různých států. A paní Lichtenberger, samozřejmě, že se budeme dívat na to, zda eh, dané dílo je přístupno v příslušném a vhodném formátu, tedy vhodném pro nevidomé. A samozřejmě, že se podíváme eh, na tu cenu, aby byla eh, v pořádku. Eh, pokud tomu tak nebude, tak budeme aplikovat doložku výjimky. Eh, co se týče dovozu na určité území, eh, ta výjimka bude dána eh, pro ten případ, kdy příslušný formát není k dispozici jak fyzicky, tak za vhodnou cenu. Pak je nutné tedy pragmaticky postupovat v aplikaci té výjimky. My jsme také nakladatelé vedly k tomu, aby eh, podporovali eh, vhodné eh, formáty, tak aby bylo možné je prosadit, nebudou-li komerčně přístupné vhodné formáty. Pan Engström se zmínil o mnohých detailech, ale já se domnívám, že ty detaily nejsou příliš malé při jednáních. Vždyť právě tyto detaily pak mohou zablokovat jednání. Já mám však důvěru v tato jednání a e, domnívám se, že jejich práva, tedy práva nevědomých, budou obhájena. Nedívám se nějak vyhraněně na ty eh, technologické ochranné eh, prvky. Eh, pokud tedy vypracujeme vyvážený text, pak zcela jistě tato rizika určitých technologických, ochranářských technologií budeme moci Eh, překonat. Podívám se na to eh, také ohledně formátu eh, přístupného v knihovnách, tedy formátu pro veřejnost, který není přístupný v knihovnách. To je věc, kterou nemám teď hned nějak v paměti, ale podívám se na to. Co se týče týče technických eh, služeb, zde chceme v těchto textech eh, nabídnout eh, takovou techniku, aby nakladatelé dodržovali určitá pravidla a pokud ne, tak budeme navrhovat určitá protiopatření. Pane Engström a paní eh, Lichtenberger, již jsem se zmínil o tom, že eh, ony výjimky musí být eh, realizovatelné ve všech tedy situacích musíme zajistit to, aby ty podmínky byly přijatelné. Musíme se tady podívat na všechny tyto otázky eh, velmi přesně. Pan Stojanov se zmínil o tématu a to je celoživotní vzdělávání Eh, pane Stojanové, není žádný důvod pro to, aby eh, vědecká díla byla jaksi diskriminována. Eh, nevím, jak by bylo možné odůvodnit to, aby vědecká díla pro zrak postižené nebyla k dispozici ve vhodných terma, te, formátech. Pardon. Děkuji vám za mnohé otázky a samozřejmě, že se budu snažit propracovat eh, ty otázky, které eh, v detailu zde neznám a rád vám poskytnu odpovědi za několik dní. Děkuji mnohokrát panu komisaři. Paní Lichtenbergerová, krátká otázka, prosím. Pane komisaři, Řekl jste, my se postaráme o tom, kdo konkrétně je, kdo se skrývá za tím my. E, týká se to těch určitých výjimek, toho, že se zajiští dostupnost. Kdo konkrétně, až se uzavře ta smlouva, se bude starat o to, aby tato ujednání, tyto předpisy byly dostupné, dodržitelné, kdo bude kontrolovat, zda existuje korektní cena a tak dále. Můj pocit je, že bychom eh, neměli čekat na konec jednání. A během jednání v mé úloze a s kolegy, kteří vedou konkrétně a do podrobností tato jednání, tak se budeme zabývat tím, aby eh, ten mechanismus zajistil dodržování pravidel a aby tedy existovaly sankce, pokud pravidla nebylo dodržena. Evropská unie a Evropská komise jako vyjednavač spolu s radou, tedy my jako komise, povede tuto práci spolu s radou. Děkuji další. Dotečná otázka která byla zodpovězena. Děkuji vám mnohokrát za eh, informace, které jste nám poskytl k tomuto velice důležitému tématu, které leží na srdci nám všem a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání a to je stanovisko právní služby k tématu patent chci na to poukázat, možná i někdo není překvapen, že to dnes máme na pořadu jednání, ale eh, frakce zelených poprosila o to, abychom, eh, jak si řekli právní služby, aby se tímto zabývala. Eh, minulý, na minulé schůzi tam byla mezi námi, ale nikdo nepoložil žádnou otázku, protože jsme se rozhodli, že si ji znovu pozveme dnes a že dnes krátce nás bude informovat o těch návrzích, které byly předloženy. A proto já hm, hm, i hned předám slovo právní službě a potom bude prostor pro to klást otázky. Prosím, slovo má zástupce právní služby. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Budu moci být relativně stručný. Co se týče slučenosti nařízení s eh, právním základem eh, článek 180 lomeno 1, tak právní služba ten eh, Kompromisní návrh, který předložilo kyperské předsednictví, považuje jednoznačně za zlepšení oproti té původní myšlence, aby tam byly aby se články 6 až 8 kompletně a bez náhrady vyškrtly z textu nařízení. Nařízení by podle toho kompromisního návrhu nyní alespoň opět mělo obsahovou úpravu, která se týká materiální patentové ochrany. Pro nás z našeho pohledu je to nezbytné proto, abychom mohli založit nařízení na článku 118. Na, tom jsme již, na toto jsme již poukázali v rámci našeho právního posudku příspěvku, který jsme vydali v létě. Rovněž je ovšem třeba podotknout, že e, kompromisní návrh rozhodně není něčím, co by dokázal jak si vyřešit veškeré právní námitky a obavy. Zejména co se týká té okolnosti, která se týká obsahu hranic patentové ochrany v tom smyslu, že by se to mohlo týkat také Mezinárodního dohody o patentovém právu a toto je z našeho hlediska i nadále problematické, že by se to tedy mohlo dotýkat této oblasti, která je pokryta tou Mezinárodní dohodou. Ten eh, výsledek, který jsme eh, získali na trialogu totiž, že ten aspekt tam bude i nadále v tom nařízení. Zůstane to, že se to vyřeší v rámci článku 6 a 8 by z právního hlediska podle nás bylo bezpečnější řešení. I nadále jsme ochotní vám poskytnout stanovisko k dalším otázkám. Děkuji. Děkuji předseda paní Lichtenbergerová. Ano, srdečně děkuji za toto vyjasnění. Eh, minule jsem na zasedání se o tom zmínila, ale eh, pak právní služba nedostala slovo. Eh, já jsem se ptala, jak se na to právní služba tedy dívá. No ale dobře, nebylo to provedeno. Tolik jenom k objasnění. Za druhé, já jsem si také přála dostat písemný dokument, eh, abych to mohla také jaksi dále prověřit a prošetřit a promyslit si to ve vhodné době. Má otázka zní, vy jste řekl, že i nadále eh, není možné vyřešit všechny obavy. A tyto obavy se vztahují na eh, to, že tato otázka bude vyřešena, zakotvena v mezinárodní smlouvě anebo mimo, jestli jsem správně pochopila. Já s tím mám také určité eh, potíže. My eh, jednotlivým orgánům předáváme eh, určité otázky, které však nejsou ochotné akceptovat změny, které navrhujeme tak, jak bychom si to přáli. Přesto však jste řekl, že se zlepšil soulad. To je v pořádku. Takže mezi škrtnutím těch tří eh, článků a tím, co máme nyní, je veliký rozdíl. Máme tedy něco, co ale není stoprocentně eh, pevné, takže eh, já ty obavy mám i nadále. Zatím to nebylo definitivně vyřešeno. Za druhé také myslím, je nutné si položit otázku o e, právním postavení Evropského soudního dvora. A prosím, abyste se i k této otázce e, vyjádřil, tedy e, je ten nový patentový soudní dvůr v určitém poměru k Evropskému soudnímu dvoru. Jaký je tento poměr, jaký je tento vztah, může reagovat na základě žaloby eh, eh, tolik mé otázky, eh, alespoň zatím. Ptám se právního, právní služby, zda můžete něco doplnit k této otázce. Ano, jen krátce. Souvisí to také s tím, co bylo řečeno. Eh, patentový eh, soud musí vždy dostat eh, nejdříve příslušnou žádost. To bylo v poslední verzi také zdůrazněno. To znamená, že Evropský patentový Eh, soud eh, musí eh, předložit zase svůj rozsudek Evropskému soudnímu dvoru. A otázkou je, nakolik Evropský soudní dvůr může se vyjadřovat k hmotným patentovým otázkám. Z našeho hlediska, musím říci, tato otázka zůstala otevřená. Je možné, že když se nařízení předloží Evropskému soudnímu dvoru, tak může tento soudní dvůr eh, také zadělit, že je kompetentní pouze pro interpretaci evropského práva, ale je také možné na druhé straně, že tento soudní dvůr sdělí, že nařízení interpretuje tak, že může rozhodovat i o detailech patentové ochrany. Patentová ochrany, která je opravena detailně v těch mezistátních a národních eh, zákonech. Děkuji, paní Lichtenberger. Eh, když eh, bychom to udělali na základě příkladu, tedy udělení patentu, který je mnohem širší než patentová dohoda, například patenty o softwaru nebo celoživotní patenty, jak pak budou jednotlivé orgány reagovat? Já nejsem soudkyně a nemám tedy Eh, nějakou detailní představu. Takže musím získat eh, lepší přehled o tom, co jednotlivé soudní dvory udělají. Ja, dazu würde ich sagen, da tomu bych řekl toto. Eh, tady se ukazuje otázka, do jaké míry vůbec jde o evropské právo. Pouze v takovémto eh, případě je nutné, eh, to, to musí tedy patentový soud předkládat dále. Eh, pokud můžu, to je velice jednoduché. Například v směrnice o biopatentech existuje, takže se to bude předkládat. Směrnice o softwarovém patentu neexistuje, takže se nic předkládat nemusí ale více nám o tom právní služba prostě říci nemůže. Pokud jde o evropské právo, je povinno to překládat, pokud to není evropské právo, tak je to mimo evropského práva a předkládat se to prostě nemusí. V otázce dalšího postupu eh, o tom budeme hovořit potom na schůzi koordinátoru. Já děkuji právní službě za podrobné zodpovězení veškerých otázek, které jsme jim položili a pro mě ten výsledek zůstává ten týž jako minulý týden, to říkám jako zpravodaj. E, to nejlepší je vždycky nepřítelem dobrého, takže kompromis a pro mě je zásadní to, že jsme v podstatě splnili předpoklady článku 118, to je rozhodující. A i, já jsem tedy i nadále stejného názoru jako minulý týden, navzory tomu, co řekla právní služba. Pan Rabkaj tady dnes není, on se s tím také jistě zeznámí, pan kolega Baldasare. E, Nevím, jak se k tomu staví on, ale můžeme si o tom ještě pohovořit. Okay, die Überlegung war die, dass wir jetzt den Nyní jsme vlastně chtěli eh, otevřít bod 5 paní Taylorové, protože nám chybí jeden odborník, zástupce komise. A to je až se dostaví, tak začneme se slyšením, takže paní Taylorová, nyní eh, se budeme věnovat nejdříve bodu. Vašemu. Děkuji. Děkuji, že mohu stručně uvést můj názor na přístup financování pro malé a střední podniky. To jsou mé názory k akčnímu plánu komise v této věci chci poděkovat panu Baldasáremu a Speronimu za jejich příspěvky. Finanční krize měla velký dopad na malé a střední podniky, zejména to se týče přístupu k financování. Akční plán komise pro zlepšení přístupu k financování nastínuje některé kroky, které vítám. Ve svém stanovisku jsem zařadil několik bodů, které si zaslouží další projednávání ve výboru EKON, až budeme tedy zvažovat stanovisko tohoto výboru. Jde o přezraniční právní otázky, když se malé a střední podniky ucházejí o financování z jiného členského státu než státu, kde jsou usazeny. A je v evropské legislativě celá řada požadavků a dostupnost menších půjček, kdy banky chtějí poskytnout pouze půjčky do určité výše a dochází také k diskriminaci Malé a střední podniky jsou velmi různorodé v Evropě a jeden předpis vhodný pro všechny by tady nefungoval. Komise by měla vlastně zkoumat veškeré legislativní návrhy z hlediska vhodnosti pro malé a střední podniky co nejdříve v celém procesu. A zde zdůrazňujeme výhodnost rizikového kapitálu, a to je oblast financování, která obvykle není dostupná pro malé a střední podniky. Akční plán zmiňuje alternativní zdroje financování, jako jsou kolektivní financování, kolegiální půjčování a podobně. A to jsou velmi zajímavé formy pro malé a střední podniky i v, v podobě přeshraniční, ale často zde je na překážku nedostatek legislativní konzistentnosti skutečnost, že řada malých a středních podniků neví, na koho se obrátit, aby získali přístup k financování ze strany EU a národního financování a nevědí ani, jak zabránit eh, úpadku. A organizace, které zastupují malé střední podniky, by měly být schopny poskytnout podporu v tomto směru malým a středním podnikům. Děkuji vám mnohokrát. Takže, Děkuji. Chce k tomu někdo něco podotknout? Nikdo se o slovo nehlásí, takže děkuji mnohokrát za vysvětlení eh, toho zítřejšího hlasování. Nyní je 16 hodin, jak budeme postupovat. Takže dobré, začneme s bodem 4, to je veřejné slyšení, které se týká statutu Evropské nadace. Stále nám chybí jeden účastník, to je řečník, který měl zahájit slyšení, pán Froun, takže ten potom bude mít závěrečné vystoupení. Tak to prostě v životě chodí. Dámy a pánové, já srdečně vítám na dnešní slyšení. Nejdříve bude mít slovo paní Roza Galego, je předsednice předsedkyni Dafne. Dafne má e, sídlo v Madridu, pak tady máme pana Šamhana z European University Center v Paříži, pana Johna Vričise z Londýna, profesor Achim Seinat z Univerzity v Věně a pan Fernando Morena z nadace z Madridě. A potom se k nám připojí pan Foron, což je zástupce DG vnitřní trh Evropské komise. Já vás tady všechny srdečně vítám a navrhuji, aby nejdříve, pokud si přeje vystoupit paní zpravodajka, vystoupila. Není tomu tam, takže bychom začali paní Rozu Galego. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat eh, vašemu výboru za pozvání DAFNE z sítě dárců a nadací v Evropě, aby se zúčastnila tohoto veřejného slyšení. Síť DAFNE, kterou zastupuji, má kolektivní členství 6 tisíc nadací. Všechny pracují ve veřejném zájmu z 22 evropských zemí. Jak už jsme ukázali naší prací, Dafne je důrazným zastáncem návrhu statutu Evropské nadace. Mám několik minut a chtěla bych připomenout, proč oblast eh, nadací má za to, že je tohoto statutu třeba nyní. Ale myslím, že je důležité začít tím, proč je odvětví nadací důležité pro Evropskou unii a její občany. Tento sektor sehrává klíčovou roli při směrování soukromé, soukromých snah ve prospěch obecně prospěšných aktivit. Jeho význam je založen na počtu organizací, které vytvářejí toto odvětví různorodé společenské potřeby, které uspokojí od lidských práv po životní prostředí, výzkum, vzdělávání, kulturu a podobně. Počtem příjemců, kteří jsou podporováni a pracovními místy, která tak vznikají. Sektor nadací má značný ekonomický význam. Představuje celkové výdaje v, v regionu v rozsahu 150 miliard euro a poskytuje přímou zaměstnanost na plný úvazek téměř milionu občanů v celé EU. Toto odvětví zažívá trvalý růst za poslední 20 let. A to i v období ekonomické a finanční krize. Chci uvést příklad Španělska, kde mm, celostátní nezaměstnanost dosáhla 11,3 v roce 2008 a nyní dosahuje 25,8 v září 2012. Současně odvětví nadací vytvořilo přes 70 tisíc nových pracovních míst. Přezhraniční darování v Evropě narůstá, kdy Transnational Giving Europe ohlásilo 7 milionů euro, které byly darovány skrze síť v roce 2011. Na základě rozsahu tohoto odvětví chci zodpovědět na jednu z otázek, které byly položeny různými subjekty, které jsou zapojeny do tohoto procesu a to je následující. Pokud se nám dařilo až dosud bez statutu, proč potřebujeme tento statut nyní? A odpověď je dvojí. Odpovím, že statut pomůže podpořit evropsk... iniciativy evropských občanů. Je v zájmu, v veřejném zájmu těchto nadací, aby působili mimo národní hranice, aby byli schopni globálně reagovat na průřezové otázky, jako je migrace, společensko-ekonomický rozvoj, vědecká excelence, lidská práva, životní prostředí a tak dále. A čím dál více nadace se snaží pracovat přeshraničně a statut také ukončí nebo značně sníží zatěžující administrativní omezení, kterým čelí zakladatele a nadace dnes. Také sníží tedy neúspěšná založení nadací ještě před jejich založením. Je to zejména díky tomu, že existují různá pravidla v jednotlivých eh, vnitrostátních předpisech, která mají za následek ztrátu 100 milionů euro díky různým administrativním nákladům a konzultačním nákladům. A tyto částky by mohly být vynaloženy na realizaci projektů ve veřejném zájmu. Máme celou řadu příkladů, kdy nedostatek statutu zabránil evropským iniciativám, aby byly založeny. A tyto překážky představují zvýšené transakční náklady. A tyto prostředky by nadace mohly vynaložit ve veřejný prospěch. Několik příkladů těchto zatěžujících administrativních překážek. Nadace musí nést náklady, aby splnili různorodé právní požadavky členských států, nedostatek právní jistoty, zda budou uznány jako nadace ve veřejném prospěchu, pokud působí v jiném členském státě. Komplikace související s přenesením svého sídla, nejistota, pokud jde o daňový režim, pokud budou působit v zahraničí. A je to také záležitost dárců, kdy to zvyšuje zátěž na dárce, kdy musí sledovat zvláštní daňový režim a následkem toho tedy obdarovávají méně. Kostce. Statut je jasným řešením pro výše případy. Je to také naléhavé, zejména v době bezprecedentních společensko-ekonomických a politických eh, turbulencí, kdy všechny subjekty, včetně nadací, by měly mít eh, k dispozici přiměřené nástroje, aby dostali největšího účinku. Závěrem bych chtěla uvést, že DAFNE, největší síť nadací v Evropě, podporuje návrh rady a domnívá se, že nadace by měla mít základní nástroj, který potřebují, aby mohly fungovat jako evropské entity. Děkuji vám mnohokrát. Herzlichen Dank. Děkuji srdečně za to, že jste hovořila stručně a konkrétně. Paní Galego, chtěla bych eh, však také přivítat a pana Frona, zástupce komise, který již přišel. Víme, co se venku děje a že je dost obtížné na základě hlasitých projevů demonstrantů eh, se dostat do budovy. Již jste byl informován o tom, že eh, vás požádáme o určité shrnutí jménem komise. Zatím však bych chtěla dát slavo panu Šaronovi. Eh, prosím tedy o vaši prezentaci. Děkuji. Paní poslankyně, Dámy a pánové, děkuji vám za pozvání a jako zástupce Evropského střediska pro nadece, které pracuje již 20 let eh, na eh, právních otázkách eh, pro nadice v Evropě. Eh, chci vyjádřit naši podporu eh, z celého střediska těm návrhům, které byly předloženy v únoru. Domníváme se, že tento návrh je dobrý, jednoduchý a také podporujeme přístup komise tak, aby statut zaručil vysokou transparentnost a důvěryhodnost budoucnost budoucích evropských nadací. Je to pro nás velmi důležité. Domníváme se také, že to je další důležitý nástroj ve službách občanů eh, v každodenním životě. Přál bych si, aby eh, určité prvky návrhu, které jsou podstatné pro náš sektor, zůstaly i v eh, konečném eh, textu. Jedná se například o dobrovolný charakter tohoto návrhu. Statut musí být fakultativním nástrojem, který doplní o něch 50 či 60 legislativních aktů, které existují. Dále Evropská dimenze návrhu by měla také umožnit, aby se tolik neodkazovalo na národní zákony, které jsou různé a také zajistit určitou eh, homogenitu pravidel. Dále je nutné také zdůraznit veřejný zájem eh, Evropské eh, nadace. Eh, také přeshraniční dimenze činností těchto nadací musí být zajištěna během celé existence nadace. Dále také jednoduchý přístup k tomuto statutu, o kterém se již hovořilo, musí být podporován tak, aby bylo možné vytvářet jak na základě ex nihilo, tak i na základě eh, sloučení či přeměny a eh, zajistit také zcela jasnou odpovědnost. Dále právní eh, široké pojetí Evropské fondace musí zajistit, aby bylo dosaženo onoho veřejného zájmu v činnosti nadace. Dále také eh, stejné postavení Evropské nadace je důležité. Eh, některé prvky návrhu by však mohly být ještě vyjasněny, eh, jako například určité termíny jsou velmi široce pojaté ale také určité požadavky by z praktických hledisek eh, nákladů eh, eh, měly být lépe formulovány. Mám na mysli především otázky auditu. Jsem však k dispozici pro vyjasnění u kterých otázek. My v Fondation de France jsme konfrontováni mnohými problémy při přeshraniční činnosti. Museli jsme například vytvořit dvě nadace, když jsme chtěli pracovat ve Francii i ve Španělsku. Velmi často jsme kontaktováni eh, ohledně otázek, ohledně statutu eh, evropských nadací a již 40 mm, případů mohlo být lépe vyjasněno. Jsem velmi velmi rád, že v oblasti nadací Eh, se otázka statutu eh, spíš projevuje v otázce harmonogramu. A chtěli bychom vyzvat eh, evropské poslance, aby v rámci tohoto volebního období byl statut Evropské nadace přijat. Neměli bychom mrhat prostředky, které potřebujeme pro dosahování našich cílů a to tak, abychom také realizovali Eh, občanské projekty eh, k dobru celé Evropy. Děkuji vám. Nyní má slovo pan eh, Riches. Thank you, Chair. Um... Děkuji. Nejdříve chci vysvětlit, že můj pohled je pohledem praktika. Organizace, kterou zastupuji, je multidisciplinární organizace, která působí přeshraničně nejen v Evropě, ale také mimo Evropu. A naše východisko je podpora a sympatie statutu Evropské nadace, což považujeme za potenciální nástroj pro darování přeshraniční. A proto bych chtěl obecně komentovat a říci, že tyto poznámky mají osvětlit některé podrobnosti, které řeší to, jakým způsobem by tento statut fungoval, pokud by byl zaveden. A chci se dotknout čtyř oblastí, tedy za prvé definice, co je tedy veřejně prospěšný účel. Zadále se chci zmínit o přeshraničních aktivita, aktivitách. Dále jurisdikce v oblasti obecného práva a střed zájmu. Pokud jde o využití statutu je to dobrovolný proces a je, není tu snaha nahradit eh, domácí pravidla v oblasti obecné prospěšnosti v domácích členských státech. To samo o sobě obsahuje potenciální komplikaci, protože pokud eh, je, existuje oddělená definice v domácím právu veřejně prospěšné činnosti nebo obecně prospěšné činnosti, tak organizace, která by vykonávala aktivity, které nejsou takto uznány podle domácího práva a v mé tedy domácí jurisdikci v Anglii a Walesu, by tato, taková forma ochrany tedy nebyla považována za tento typ, tedy veřejně prospěšné organizace. Pokud vytvoříme organizaci, která bude mít tento účel a bude fungovat souběžně a bude založena ve Spojeném království naším domácím regulátorem pro dobročinná díla, nebude uznána z tohoto hlediska. A já se snažím o inkluzivní a všeevropskou definici a za určitých okolností nedojde ke schodě, protože domácí legislativa a evropská legislativa vyvolají komplikace a k této otázce se ještě vrátím, až budu řešit otázku daňového zvýhodnění, což je důležité. Druhý bod, který jsem chtěl zmínit, je ten, který se týká přeshraničních aktivit. To je věc, která je předpokladem pro, založení, pro to, aby nadace mohla fungovat, ale zatím to není formálně definováno. A my jsme chtěli vědět, do jaké míry je to zamýšleno, aby taková nadace vybírala prostředky ve více členských státech a nepodnikala tedy činnosti, které spadají do kompetence nadace. To je věc, která by měla být eh, vyjasněna. A nyní bych si dovolil odbočku do oblasti obecně právních předpisů, což je tady to Spojeného království, ale také Irské republiky. Protože tyto tedy svěřenecké organizace s dobročným účelem nemohou být převáděny v nadaci podle statutu, protože nemají dostatečný právní obsah. A vzhledem k tomu, že představují významný podíl eh, dobr, dobročinného dobrovolného sektoru v obou tedy soudních oblastech, tak eh, pro tyto konkrétní entity by mělo být možné zvážit eh, myšlenku, že takovéto entity by mohly zvolit eh, uznání jako nadace, což by usnadnilo jejich účast na takových aktivitách, kde by to mohlo být prospěšné. To je technická podrobnost a také odkazuji ve svém písemném dokumentu eh, ke konceptu střetu zájmu, který je v článku 32 návrhu statutu. A různé člensk- v různých členských státech může existovat odlišná praxe, protože je určitě oby- není neobvyklé ve Spojeném království, že v takové nadaci jsou, je zakladatel a členové jeho rodiny a v takovém případě otázka střetu zájmu by měla být řešena v rámci statutu. Konečně chci se zmínit o zdanění a chci podotknout, že to je klíčová otázka, pokud je o prosazování a podporu statutu. A ve svém dokumentu jsem zmínil, že naši členové se, za, se naši členů se netýká nejen otázka tedy daně z příjmu, ale také zdanění dědictví. A ty nedostatky, které zde, ke kterým zde dochází a rozpory mezi jednotlivými eh, soudními pravomocemi a situací v jednotlivých právních systémech by neumožňuje tedy dostatečně přeshraniční darování. A má obava se týká otázky, které jsem se zmínil na začátku, tedy otázka obecného prospěchu. Protože naše obava je, že v situaci, kdy zvolíte nepovinný model Evropské nadace, a to je nejnižší společný jmenovatel, kdyby tyto daňové ustanovy nebyly, nebyla učená, protože taková nadace by nebyla uznána na domácí půdě, protože její rozsah jejich činností je mimo tedy těchto daňových úlev. A je, Jedna z cest, jak řešit daňovou otázku, je ponechat tato ustanovení jako tacitní. A potom dochází k daňové neutralitě a podle konkrétní judikatury, například podle věci Hein Perše u Evropského soudního dvora, by tyto nadace mohly fungovat i na mezistátní úrovni. To jsou mé připomínky, paní předsedající. Děkuji. Dankeschön, Herr Riches. Děkuji. panu Richesovi, abych hned nyní předal slovo panu profesorovi Seifertovi. Prosím, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji velmi za pozvání. Vážené dámy a pánové, vážené poslankyně, vážení poslanci, v tomto slyšení bych rád podtrhl jeden speciální aspekt. Nechci hovořit obecně o evropských nadacích. Mé úvahy se budou eh, týkat eh, zapojení zaměstnanců v rámci Evropské nadace, což je aspekt, který jistě dobře znáte ve veškerých, protože se neustále objevuje ve veškerých eh, supranacionálních právních formách. Článek 38 a článek 39 návrhu právního předpisu eh, obsahuje rámcovou úpravu, ta se týká zejména informací a výslechu, vyslyšení pracovníků v rámci Evropské nadace. Eh, týká se tedy zástupců zaměstnanců a chci tedy říci dotatečně, že to se týká rovněž také zástupců dobrovolníků, dobrovolně zaměstnaných osob v nadaci. Ovšem neřeší se tam zapojení v rámci orgánů nadace. Ra, eh, předem několik poznámek zcela konkrétní povahy k rámcové úpravě, což je článek 38 a 39. A poté bych se věnoval eh, otázce zapojení v rámci orgánu nadace. Článek 38-39 obsahují eh, a je to obdobné jako v Evropské směrnici o podnikových radách. Týká se to tedy zastupování zaměstců a dobrovníků a jejich práv. Týká se to centrálních, hospodářských a sociálních otázek v rámci Evropské nadace která eh, samozřejmě mají dopady na konkrétní pracovní podmínky zaměstnanců. Když se podíváte na úpravu v článku 38, tak uvidíte, že oblast působnosti se omezuje, či je napojena na dvě prahové hodnoty, a to je 50 osob v rámci celku a dále 10 osob v jednotlivých členských státech. Mně se zdá, že ta prahové hodnoty, pokud to srovnáme například s Evropskou akciovou společností, kde nic takového nemáme, co se týče informace a zapojení, mně to připadá smysluplné, zejména proto, protože zde se jedná o veřejně prospěšné účely, nejedná se o komerční účely. A proto je, myslím, vhodné, že zde nezačínáme i hned u velice malých jednotek, co se týče zastupování zaměstnanců a dobrovolníků. Já si myslím, že prahová hodnota 50 osob je smysluplný kompromis a je to velice koherentně propojitelné s rámcovou směrnicí z roku 2002 o zastupování a konzultacích zaměstnanců. A z mého pohledu je to opravdu smysluplné. Co se týče další věci eh, v rámci tohoto tématu, to je otázka toho, jakým způsobem se má informovat či zřizovat eh, Evropská podniková rada, rada zaměstnanců. Mně připadá, že eh, návrh komise je smysluplný, že je dobré, aby ta úprava byla co možná nejstručnější, aby to nebylo příliš nabubřelé a ten odkaz na směrnici z roku 2009 je správně, to ta konzolinovaná směrnice o radách zaměstnanců. Co se tedy týká takové té obecné povahy toho statutu, myslím si, že i v této oblasti zastup zapojení zaměstnanců bylo dodržena taková ta úspornost. Zejména článek 38 odstavec 2 mě připadá velice vhodný. Eh, jedna věc mi tam chybí a to je úprava, která by se týkala sankcí. A to pro případ, že eh, zřízení Euro rady zaměstnanců, Evropské rady zaměstnanců eh, že k němu nedojde tak, jak bylo plánováno, tak zde podle mě by bylo správné, abychom tady Eh, vlastně použili právo Evropské akciové společnosti, zejména článek 12 odstavec 2 směrnice o Evropské akciové společnosti, kde se ustavuje, že v případě, kdy zapsání do rejstříku Evropské akciové společnosti může být provedeno pouze v případě, že podmínky, které se týkají zřízení eh, zas, orgánu, který zastupuje zaměstnance, eh, byly zohledněny. Mně připadá nekoherentní, že tady chybí v tomto statutu Evropské nadace takováto obdobná úprava. Co se týká článku 23 návrhu komise, eh, podle mého názoru by se to mělo rozvíjet, eh, rozvinout ještě dále tímto směrem, abychom opravdu měli koherentní systém sankcí v tomto ohledu. Co se týká eh, zapojení zaměstnanců a zastupování. Myslím si, že a informování, že k tomu nemusím nic říkat. V podstatě tady by měly platit zásady směrnice o Evropských radách zaměstnanců. Z mého pohledu, a to je druhá velká věc, která mi leží na srdci, z mého pohledu je důležité se měnout otázce zapojení zaměstnanců v orgánech nadace. Článek 38 a článek 39 obsahují žád, neobsahují žádný předpis, který by se tohoto tématu týkal. Když se podíváme na body odůvodnění a nezejména na odůvodní samotné ke statutu, tak zjišťujeme, že komise nepocitila potřebu tuto oblast upravit a to proto, protože nadace podle národního práva, jinak než je to například u akciové společnosti podle národního práva, podstatě v žádném členském státu není spolurozhodována, ale když se na to podíváme eh, ještě eh, podrobněji, tak zjišťujeme, že celá věc je poněkud komplikovanější, rozmanitější. Když se podíváme na německé právo na spolurozhodování, na francouzské, lucemburské, nizozemské, tak tam nenajdeme nic o tom, že by nadace jakožto právní forma eh, spolurozhodování v rámci podléhala spoluhodnání v rámci správních rad či dozorčích rad. V rakouském právu zjišťujeme, že tam e, to trochu jde tímto směrem. V dánském a ve finském právu také najdete jisté styčné boty pro spoluurčování, spolurozhodování. Já rád přiznám, že co se týká spolurozhodování v oblasti nadací, e, jsou tam opravdu velké rozdíly, nejenom s ohledem na intenzitu, ale také z obsahového hlediska. Některé právní řády v sobě obsahují pouze spolurozhodování povolování v rámci podniků, některé obecně, ale již tento krátký pohled do právních řádů členských států nám ukazuje, že zde je potřeba eh, toto upravit, tak abychom zabránili tomu, že přeměna eh, nadací podle národního práva do evropské nadace eh, by se využívala k tomu, aby si někdo svlékl plášť spolurozhodování z mého pohledu je zde třeba toto ještě vylepšit. I zde bychom mohli mm, v podstatě bezproblematicky to vyřešit, eh, navázat na již platné úpravy, zejména v oblasti práva Evropské akciové společnosti. A jsou to ohledu i s ohledem na to spolurozhodování v rámci podniků, bychom vytvořili jistou koherenci. Těm zúčastněným stranám bychom dali za úkol, aby vyjednávali, vyjednávali otázce zapojení v rámci orgánů nadace. Jak by to potom konkrétně vypadalo, to je věc právě takovéhoto vyjednávání, zda by se vytvořila nějaká dozorčí rada či rada nadace, či zda by to musely být nějaké dalekosáhlejší spolurozhodovací pravomoci. Krátce a stručně chci říci, že tento návrh, který se týká zapojení zaměstnanců, jejich zastupování a informování, myslím si, že toto je dobré a je tam tedy jedna výjimka, je to článek 12, který by měl být převzít tedy z z toho statusu, který jsem již zmiňovala. To se týče eh, spolurozhodování v těch orgánech, zde by bylo ještě třeba toto doplnit. Děkuji mnohokrát, děkuji mnohokrát panu profesorovi Zajfertovi a nyní je zde Fernando Moneiro z organizace FAES z Madridu. Prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat za to, že jste nás přizval na toto slyšení. Od zahájení přípravných prací na evropské nadici jsme tedy podporovali jednotlivé postoje FAS, tak aby by vznikly také určité okolnosti pro to, aby evropské nadace mohly pracovat přeshraničně bez dalších překážek. Jsme toho názoru, že statut nadací dává nadacím možnost využívat výhody jednotného trhu, ale také využít toho jako dobrý nástroj pro eh, zblížení občanů s jednotným trhem. Znamená to tedy, že z hlediska aktivní nadace, ale také na základě mé osobní zkušenosti jako eh, poradce ve Španělsku bych chtěl vyslovit určité návrhy na zlepšení návrhu nařízení. Jde tedy o doporučení ohledně transparentnosti. Bylo by dobré, kdyby vedle národního rejstříku ještě existoval jiný seznam na úrovni komisí, který by měl být volně přístupný online pro občany, tak aby veškeré evropské nadace zde mohly být nalezeny. Jistě by to byl velmi zajímavý referenční bod. Za druhé, žádné honorování členů vedení. Mohli bychom to říci ještě jasněji, že dané osoby by neměly dostávat žádné odměny za výkon své funkce. Bylo by také dobré třeba výslovně zakázat určitou účast na ziscích místě. To by mohlo být uvedeno v článku 5 anebo 28. Já se domnívám, že je důležité, aby druh eh, Evropské nadace, eh, která musí být eh, veřejně prospěšná, byla zcela jasně. V rejstříku je také uvedeno, že určitý dozorový orgán musí pracovat v té zemi, kde je nadace usídlená, ale my máme regionální a národní rejstříky. To znamená, že jeden jediný nestačí nejlepší Bylo by tedy vhodné, kdyby nařízení řeklo zcela jasně, zda bude existovat pouze jeden rejstřík a jeden dohled nebo několik eh, konflikty zájmu. Článku 32 nařízení se hovoří o přístupu k určitým eh, výhodám a podporám a jejich omezení, pokud zde existují určité rodinné vazby. To je, myslím, nespravedlivé, protože když nadace chce realizovat projekt pro osoby, které trpí eh, vzácnou nemocí, eh, pak eh, nemohou tuto podporu dostat třeba, když se to týká rodinných příslušníků. A proto bychom také v článku 32 mohli říci, že ten seznam osob by měl být přesně informován o těch přímých či nepřímých vazbách a, a rodinných vazbách k třetím osobám, aby se tedy zabránilo e, určitým e, nesprávným spojením, anebo by bylo e, nutné zabránit konfliktům zájmu jinak. Ohledně uvolněných pracovníků ve Španělsku nemáme žádný právní předpis, který by upravoval tuto činnost. Neexistují ani podmínky podmínky ohledně přístupu a rovných práv těchto uvolněných pracovníků. Proto by u nás bylo velmi obtížné eh, splnit eh, články 38 a 39. Možná, že to platí ale také pro jiné země a snad bychom měli uvažovat o škrtnutí těchto článků. Eh, všem by mělo být tedy ponecháno, aby si upravili své interní vazby společně. Dále otázka majetku v případě zrušení. Je zde řečeno, že zbytkový majitek nadace by měl být převeden eh, podobnému veřejnému prospečnému účelu, ale nejsou zde stanoveny přesné podmínky, které eh, onen druhý orgán či nadace musí splňovat. A bylo by vhodné to ještě doplnit, eh, aby sídlo bylo například ve stejné zemi. Ještě bych chtěla také potvrdit to, jak silný zájem máme o statut Evropské nadace. Děkuji. Děkuji vám srdečně. Nyní na závěr ještě pan Fron, zástupce v GD komisi. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, skutečně trochu podcenil tu cestu sem. Bylo tady právě vysvětleno, proč jsem přišel příliš pozdě. Jak jsem mi říkala, všude stojí traktory, všechno je přeplněno, takže já prosím kolegy o to, nebo děkuji jim za to, že měli pro mě pochopení. Eh, ten návrh je dobrý, vítáme ho a je velice krásné, že jsme tady ze, od zúčastněných stran slyšeli tolik chvály. Znamená to, že se náš návrh vydal správným směrem. Jsem velmi rád, že s ním souhlasíte a bylo tady jasně ukázáno, proč je tento návrh tak důležitý. Eh, když jsme hovořili s členskými státy, tak eh, jsme byli velice často dotazováni potom, zda je takovýto návrh nutný právě nyní v dobách krize a Myslím si, že dnes na to odpověď zazněla. Jistě mohli bychom hovořit o těch bodech, které tady, o kterých se tady řečníci zmiňovali, ale trvalo by to příliš dlouho, e, protože tady padla celá řada detailů, ale my jsme otevřeni vůči vašim podnětům a zohledníme je. Já krátce projdu celý návrh a pokud budeme mít čas, tak se jistě můžeme ještě detailněji věnovat tomu či onomu bodu. Jak jsem již řekl, máme málo času a ten kontext toho, proč máme ten návrh, proč jsme ho předložili, odkud přichází, co eh, je jeho obsahem, o tom všem se zmíním a pak se ještě krátce čím zmíním o tom, jak vypadá aktuální stav situace, zejména na radě. Budu co nejstručnější. Jste eh, slyšeli, že toto je naše analýza, že ta analýza také odpovídá analýze sektoru. To nepřekvapuje, jde o velké množství peněz a o velké množství zaměstnanců. Takže tady by skutečně měly být jednodušší možnosti provozovat své aktivity. A my jsme ten návrh opřeli o co možná největší počet eh, zjištění v čase, který nám byl vyměřen. My jsme spolupracovali s Německou univerzitou a došlo ke konzultaci konkrétně, co se týče potřebnosti statutu Evropské nadace. A v neposlední řadě návrh patří také do Single Market Act 1 a nyní projednáváme Single Market Act 2, takže ty návrhy jsou na stole a to je součástí tedy SMA 1 a prokazuje že komise považuje tento návrh jako velmi důležitý. A netřeba dodávat, že jsme byli v kontaktu s odvětvím nadací a s národními úřady. A i zde bylo dobře vysvětleno, zejména paní Gajego, jaké jsou problémy, kterým čelí nadace, když chtějí působit v více členských státech. A při této přitosti se neumráním tomu, abych zmínil vlastně, co je aktivita. Podle našeho názoru by ten výklad měl být co nejširší, měl bychom zhrnout také tedy fundraising na domácí úrovni. Náklady a nejistota, o tom jsme hovořili, je obtížné vyčíslit tyto náklady, ale hovoříme o stovkách milionů, možná přes 100 milionů euro a tady dochází ke ztrátám prostředků, které by mohly být využity na veřejně prospěšné účely a je třeba je využít na přizpůsobení modelu nadace, aby byla v souladu s legislativou v jednotlivých členských státech. A samozřejmě obtíže tedy získat prostředky od dárců v jiných členských eh, státech Evropské unie. Co je tedy v návrhu, čeho se to týká? To už bylo uvedeno některé klíčové aspekty a shodneme se na tom, že tyto klíčové aspekty by měly být zachovány a zatím nemáme informace o tom, že bychom zde narážili na problémy. Tedy jednotná evropská právní forma, která by byla dobrovolná pro ty, kteří chtějí založit takovou nadaci a nenahrazuje domácí národní nadace. A bylo by to dostupné pouze pro účely, které jsou skutečně přeshraniční, tedy nenahrazuje domácí právní formu a existují specifické právní formy, které existují v Irsku a Spojeném království, tedy Evropská nadace by to doplňovala a nenahrazovala. Tedy nenahrazovala by známé formy, které již existují v členských státech. Také bylo uvedeno, že existuje eh, dlouhý seznam veřejně prospěšných účelů, které nejsou nutně nejnižším společným jmenovatelem. My jsme se tím zabývali a pokud chceme jít cestou nejnižšího společného jmenovatele, tak bychom měli velmi omezenou působnost pro tyto nadace. My jsme se tedy snažili o to vytvořit seznam aktivit, které neexistují ve všech členských státech, ale které existují ve velké většině členských států. A vzhledem k tomu, že hovoříme o další formě a statutu Evropské nadace, tak věříme, že členské státy se na tom shodnou, i když to nemusí být úplně stejné a identické s národním právem aktivity minimálně v dvou státech. A hovoříme o činnosti, která je významná, tedy aktiva, která by představovala alespoň 25 tisíc euro. Je to tedy vysoká úroveň aktiv. V některých členských státech je toto číslo mnohem nižší takže to může být předmětem ještě další diskuse. Kdo může založit Evropskou nadaci a jak? Vidíte zde seznam, je tu celá řada možností, to vyplývá z národního práva. Může být, pokud by nemohla existovat národní nadace, tak nemůže existovat ani evropská nadace, pokud ty předklady neexistují tedy máme tu modality, které jsou zastoupeny v členských státech. Jaké výhody má tento statut? Opět odpovídáme na otázky, které byly popsány jako problémy, snížit náklady a nejistotu, nesmíme také podceňovat evropskou image. Pokud zde vytváříme určitou image vysoce kvalitní a transparentně odpovědný systém nadace na evropské úrovni a automatické nediskriminační, tedy da, nediskriminační daňový režim. A podle judikatury bychom skutečně vytvořili běžné výhody z hlediska tedy fungování nadace, které posuzuje Evropský soudní dvůr, ale nedošlo by k podstatným narušením daňových předpisů, tedy průniku do daňových předpisů na národní úrovni. Členské státy by nemusely provádět nějaké podstatné změny fiskální legislativy. Ne, bylo, bylo by to pouze rovné zacházení. Tedy podrobněji, pokud je o zdanění, nebudu se tím zabývat podrobněji. Tedy jaká je současná situace? Proběhla dvě jednání za daňského předsednictví v první polovině 2012 a po původní zdrženlivosti členských států došlo k pokroku, proběhlo další jednání za kyperského předsednictví a budeme projednávat článek po článku zbytek eh, návrhu a obecně je přístup konstruktivní, proběhne ještě jedno jednání v prosinci, tedy 5. prosince, které bude zasvěceno zdanění. Bude to určitě velmi zajímavé. A tady vidíte naše hodnocení, pokud jde o jednání s členskými státy na pracovní skupině rady. Všem záleží na specifičnosti své vlastní daňové situace Nezapomínejme, že jde o evropskou nadaci, o evropský formát a nebude možné mít identický odraz všech národních specifik do nadnárodního statutu Evropské nadace. Takže vidíte, že členské státy jsou zdrženlivé. Je tu obecná výhrada, pokud jde o daňová ustanovení. A jednání 5. prosince bude pokračovat dále a ten Přístup obecně je velmi konstruktivní. A pokud máte zájem o podrobnosti, tak tady jsou internetové stránky, kde se to dozvíte. Děkuji mnohokrát. Vielen herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně, pane Fron. A nyní k otázkám. Nejdříve dám slovo zpravodajce. Já bych chtěla poděkovat eh, expertům a také zástupci komise srdečně za kompaktní a přehledný přehledné informace. Pan komisař Barně opakoval několikrát, eh, nejenom v tomto výboru, ale také mě osobně, eh, zcela jasně, že je velmi důležité dát do popředí veřejně prospěšný charakter Evropské nadace. Eh, tyto formy společností jsme již prodiskutovali několikrát. Měla bych však několik otázek na experty a chtěla bych je tedy adresovat adresovat jmenovitě. Paní Galego, vy jste eh, reprezentovala zcela jasně, proč a jaké důvody vás vedou ke zdůraznění přeshraničního elementu Evropské nadace. A toto tedy dát do popředí. Jsem trošku uh, eh, provokativní provokativní, když říkám, že to je velké přání, ale možná, že byste uvedla některé příklady, proč zatím toto nebylo eh, tak zajištěno. Jste hovořila o důvodech, ale já bych chtěla vědět, jaké máte jednoznačné příklady eh, toho, jak by bylo možné na základě eh, evropského charakteru pospat lépe. Eh, pan Ričese se chci zeptat, zda vidí určité riziko ohledně toho, že by nadace se poněkud skrývala za skutečným účelem vy jste hovořil tedy o obtíži definovat účely a proto eh, se ptám, jakou definici byste zde chtěl vidět a kde vidíte určité problémy se tím, aby třeba nadace, která není eh, veřejně prospěšná, se eh, takto pouze deklarovala. Eh, profesora Seiferta se chci zeptat. Vy jste říkal, že určité hranice jsou vhodné, protože jde právě o veřejně prospečné účely a hovořil jste vždy znovu o koherenci. Nedomníváte se, že právě existence různých typů společnosti a různých hranic narušuje eh, vaši snahu o koherentnost Možná ještě bych eh, se měla také zeptat, zda vlastně evropská forma společnosti v této souvislosti není tak vhodná pro používání eh, pravidel o spolurozhodování. V Evropské nadeci pravděpodobně nebude pracovat na tisíc eh, pracovníků, ale spíše několik málo. Většinou se jedná vždy o menší organizace takže ten počet 50 eh, pracovníků eh, nebude dosažen. Dále ještě obecná otázka, eh, která ještě nebyla projednána v tomto smyslu a nevím, kdo na to bude chtít odpovědět. A sice je to otázka těch firemních rejstříků. Vždyť zde je otázka propojení firmních rejstříků, rejstříků podniků, jež jsme o tom hovořili a v rozhovorech se zástupci rady jsem pocitovala eh, určitou námitku, aby tyto evropské nadace eh, byly také zaváděny do těchto rejstříků, které jsou v, každých, eh, v každém státě zcela jiné a tak bych se chtěla zeptat, zda máte určité přesnější informace k této otázce. Děkuji. Ještě další otázky, paní Getěres a potom Deskrandes a další. Děkuji, pane předsedo. Mně leží na srdci obzvláště dvě věci, po té, co jsem si pročetla ten první dokument, který jsem obdržela. Ne, v podstatě to jsou tři věci. Za prvé, ty dokumenty byly vypracovány v kontextu toho, že nebo mně to tak připadá, jako kdyby e, zde již a priori někdo někoho chtěl podvádět, že by někdo chtěl profitovat z těch nadací. Ale když e, e se zabýváme nadacemi a podíváme se na to, co přinášejí společnosti, tak si myslím, že nikdo nemůže tvrdit, že se tady někdo hospodaří do vlastní kapsy. Právě nyní v dobách krize e, nadace odvádí obrovskou práci a já si myslím, že potřebujeme větší prostor pro občanskou společnost a pro nadace samotné. A proto si myslím, že uznání ze strany komise eh, v tomto dokumentu chybí uznání toho, jaké úkoly provádí nadace, celá řada nadace, například v oblasti výzkumu vývoje, jaké úkoly odvádí pro společnost k jejímu užitku. Například eh, v oblasti Středomoří existují projekty, A jsou to projekty nadací, které pracují opravdu smysluplně, jsou to také firmy a ty ani neví, jaké velké vědecké a výzkumné záměry má komise a nemají přístup k takovýmto prostředkům, takže by bylo třeba je lépe, lépe informovat dále. Oblast zdravotnictví. Zde vy byste mohli přijít s dobrým příspěvkem právě v oblasti výzkumu. Článek 32 k tomu již něco zde zaznělo. Je to úprava střetu zájmů zde by mohl být dotčen i parlament. Například nadace, které já znám, například eh, Dana nadace byla Gatesy, to je rodinná nadace, to je prostě rodina, která vloží do nadace své, svůj vlastní soukromý majetek. A oni jsou také těmi správci tohoto fondu, té nadace. Takto je to ustaveno v závěti. Oni spravují ten majetek eh, té konkrétní nadace. Do toho zasahovat mi připadá nesprávné, protože potom by muselo mnoho eh, zadací ukončit svou činnost. To platí i pro celou řadu dalších spolků a svazů. Existují velké svazy, já tady nechci nikoho jmenovat, ty jsou velice velkoryse a zde by skutečně mohlo docházet ke střetu zájmu. Takže třeba, aby to tam bylo naformováno mnohem jasněji a detailněji. Někdy například dojde k tomu, že nějaká rodina založí nadaci a takovéto nadace jsou někdy velice úspěšné. A potom e, se do toho zahnou další e, občané z občanské společenství. Proto si myslím, že článek 32 se soustředí na špatnou věc, že jsou tam jakási podezření, která nejsou oprávněná. A týkalo by se to celých rodin, které věnují svůj majetek nadaci. Děkuji. A slovo má další řečník, prosím. Děkuji, pane předsedo. Na základě vystoupení našich eh, hostů vidíme vhodnost eh, této iniciativy. Paní Regner na to bude připravovat zprávu, já jsem s tím novým zpravodajem. A velmi jsem si pečlivě poznamenal ve, veškerá vystoupení. A když hovoříme o nadacích, jak uvedl předřečník, tak jde vlastně o účast občanské společnosti. A jako Evropský parlament bychom měli působit na komunitární úrovni aniž bychom naslouchali těm, kteří mají konkrétní zkušenosti s problémy. A já jsem si skutečně poznamenal vaše potíže a zájmy. A myslím si, že veškerá tato vystoupení vlastně se setkávají, co se týče cílů, co se týče nutnosti vytvořit jednotnou evropskou nadaci, abychom zamezli nadnárodním problémům. Abychom byli efektivnější a na druhé straně je zřejmé, že právní modely, které jsou navrhovány, musí být v souladu s pravidly členských států, kde budou působit. Komise uvádí, že rada pečlivě projednává otázku daňovou, protože je třeba, aby to zdanění bylo rozumné. A samozřejmě je třeba, aby nadace byly nezávislé, ale neměly neměli by se vyhýbat eh, zdanění. Je třeba jim nabídnout eh, jistý a přesný rámec. Je třeba otázku zdanění vyřešit. A to je samotné jádro budoucí efektivity. Na tom se víceméně všichni shodnou. Je třeba, aby rada navrhla chytré řešení a to, co zde bylo změněno je velmi důležité. Můžeme si klást otázku, co vlastně nadace dělají. Ale na to je třeba odpovědět tak. Je třeba, aby ve své činnosti byly nadace naprosto transparentní. Protože někdy vyvstane otázka, zda nadace vlastně nejsou nástrojem, aby se vyhnuli zdanění a aby a zda tyto organizace neschromažďují na černo pro finanční prostředky. Je třeba, aby v legislativě to bylo úplně jasné. Transparentnost a kontrola a žádné možnosti daňových úniků. A také třeba zjistit, zda nadace působí v oblasti chválihodných eh, záměrů a cílů, které se stanovily. Jednotný rejstřík, by, kde by vše bylo zcela rozpoznatelné. Složení a založení nadace, kdo ji tvoří, kdo ji založil, a zdá tedy tato nadace skutečně působí neziskově. Nadace potřebuje určitou strukturu, aby byla efektivní. Domnívám se tedy, že to vše musí být jasně řečeno. Další téma. Účast eh, zaměstnanců. Můžeme také zahrnout dobrovolnickou činnost eh, v řídících orgánech. Ale je to velmi citlivé téma. Naše politické stanovisko je pokrokové v Evropě a dává tedy prostor zastoupení pracovníků na všech úrovních ale je třeba, aby tyto demokratické prvky nevyústily v konflikt, aby nadace byly schopny plnit své cíle. Já jsem spokojen s tím, co jsem slyšel a děkuji hostům, kteří zde sdělili zajímavé věci. A vidím, že je tu celá řada společných otázek, které třeba řešit. Jsem si jist, že zpravodajka si to dobře poznamenala. Já jsem stínovým zpravodajem a samozřejmě nabízím svou spolupráci, abychom dospěli ke koncenzu u tohoto velmi pozitivního záměru komise. Děkuji mnohokrát a nyní paní kolegyně Tajn, prosím. Děkuji. Nejdříve bych se chtěla omluvit, že jsem přišla příliš pozdě, ale můj další výbor měl opět eh, schůzi ve stejný čas. Vítám návrh, jsem stínovou zpravodajkou za frakci ALDE a já si pokládám za správné to, že článek 32 je tak přímý, i co se týče těch rodinných nadací, neboť nadace podléhají velice malé kontrole ze strany státu. Je tedy třeba, abychom mohli důvěřovat tomu, že správní a dozorčí rada pracují řádně. Ale když prostě, znáte to, když člověk do něčeho vloží peníze a tím, že je tam málo státní kontroly, tak si prostě myslím, že je dobré, když tady chceme již předem z toho vyloučit střed zájmů. Nejde tedy Eh, jde pouze o to, že nesmí tam být většina rodiny v správní radě a jinak mohou eh, rodinné nadace i nadále eh, být zřizovány podle národního práva a tam postupovat tak, jak je to určeno v národním právu. Tedy v zájmu těch, kteří vkládají peníze do nadací a neznají ji, myslím si, že v zájmu nich je zcela odůvodněné, že článek 32 je navržen tak, jak je navržen. Co se týče nezapojení eh, zástupců zaměstnanců nezohlednění. Já si myslím, že v praxi to opravdu nebude příliš relevantní problém a proto si myslím, že z mého hlediska nemluví nic proti tomu, abychom to tam takto měli, abychom prostě nechtěli nevyvolávaly již a priori odpor ze strany členských států. Já to říkám jako liberálka, která je v této věci velice zdrženlivá. Já říkám, prosím, neotvírejme si tady i hned další problém. Prostě to tam někde zapojme, protože je to problém, který v podstatě se bude vyskytovat velice zřídka. A ještě jedna otázka, a ta se týká zdanění. Eh, kolegové se tomu již podrobně věnovali. Já jsem bohužel neslyšela to, co bylo řečeno před chvílí. Co se týče nadace, ta bude mít své e, sídlo dle stanov pouze v jednom členském státě, tady nesmí e, docházet ke daňové diskriminaci, bude to stejně zdanění jako u národních e, eh, nadací. Dobře víme, že velice mm, často se zakládají nadace ve Velké Británii s velkou oblibou a již s menší oblibou v Německu a proto se ptám, zda odborníci vidí toto nebezpečí. E, je tedy, existuje nebezpečí, že evropské nadace by v budoucnu byly zřizovány aplikovány pouze, a to z daňových důvodů, v několika málo členských státech, a to v těch členských státech, eh, kde by tedy měli jisté výhody, či si myslíte, že takovéto riziko prostě neexistuje, že si myslíte, že ty danace budou zřizovány relativně mm, stejně ehm, ve stejném množství, že se to rozloží po Evropské unii. Ta, tuto otázku pokládáme jako stanotářka. Děkuji předseda ještě kolega Masip, neměl jsem vám na seznamu, prosím, máte slovo. Eh, promiňte, pane předsedo. Někdy dělám hodně hluku, ale někdy jsem zdrženlivější a eh, pak mě eh, není také dobře vidět. Chtěl bych navázat Eh, na to, co již bylo řečeno a poděkovat srdečně za ty mnohé zkušenosti, které jste přinesli a že jste nám umožnili pochopit. Jako poslanec děkuji za tyto příspěvky srdečně. Chtěl bych také říci, že jsem velmi hrdý na to, že mý krajané jsou tak silně zastoupeni mezi experty, takže jim děkuji ještě jednou a děkuji taky paní Gutierrez i dalším kolegům vidím, že mnozí mají hodně zkušeností z touto oblasti a vím také, že i zpravodajka se vyzná a má hodně zkušeností v této oblasti. Chtěl bych je využít eh, této mm, příležitosti, abych eh, ještě navrhl takovou malinkou změnu. A sice od eh, kolegy i od přednášejících jsem zaslechl a souhlasím s tím, co předřečníci řekli, sice, že jde o to, aby příspěvky eh, pracovníků a dárců byly eh, také oceněny, aby dostali zcela jasné zákonné eh, předpisy, tak aby význama právě těchto pracovníků a dárců byly zdůrazněny. To by nemělo být však evropsky upraveno. Chtěl bych ale upozornit na jeden bod, a to především tedy v tomto okamžiku. A sice neměli bychom v takovém společném dokumentu zmiňovat jeden rejstřík nebo několik rejstříků v členských státech. A u nás například právě máme několik rejstříků je zde otázka decentralizovaného rejstříku eh, pro 27 států, ale eh, já si myslím, že je to trošku nebezpečné. Chápu dobře eh, ten zájem vyhnout se konfliktům zájmu, ale já se nedomnívám, že by v takovémto návrhu textu, o kterém zde hovoříme, že bychom se měli definitivně rozhodnout pro to jedno či druhé řešení. Spíš se domnívám, že se to musí rozhodnout na úrovni eh, členských států dle zásady subsidiarity. Když my rozhodneme, že bude existovat jenom jeden rejstřík, a online přístup k němu, pak by to mělo velkou nevýhodu a sice že by tím byly vytvářeny eh, určité tlaky či napětí eh, v oblasti, eh, ve které jsme si zajedno. To znamená, že by byla vyprovokována taková falešná polemika v našich členských státech a to se mi zdá být nebezpečné V této konzultaci se experti k tomu vyjádřili a já souhlasím stoprocentně se vším, kromě tohoto bodu sdílím eh, vaše analýzy. Domnívám se, že jste nám předložili mnoho dobrých informací, ale možná, že by v tomto méně významném bodě Eh, by se mělo postupovat jinak. Není to, jak říkám, tak významné, ale mohlo by to vést určitému napětí. Například ve Španělsku, kde autonomní oblasti velmi žádlivě eh, dbají na své eh, kompetence, které dostali v souvislosti s reformou státu. A to se dotýká také práv nadací. 100% tedy souhlasím s tím, co jsem vyslechl Nejsem také expert v této oblasti, jsem pouze určitým svědkem a proto eh, zdůrazňuji tuto nuanci. Děkuji. A nyní ještě krátce k expertům a otázkám na ně. Nejdříve paní Kalego. Uh, thank you very much, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo pokud je o otázku položenou paní Regner, bohužel je velmi obtížné eh, vést rejstřík o věcech, které se nikdy nestaly. A to je situace, která nastává. Můžeme odkázat na nadace, které vzhledem k jejich eh, zdrojům mohly pokračovat v fungování v několika zemích ale eh, vysvětlují, jak je to obtížné. Máme příklady španělské nadace, která chtěla založit pobočku v Portugalsku a pobočky nadací nejsou možné podle portugalských zákonů. A bude nutné založit samostatnou nadaci. A minimální prostředky podle portugalského práva je 250 tisíc euro. Máme příklad největší nadace v Evropě, což je nadace Gulbenkian, v tomto případě portugalská nadace, která má pobočky ve Spojeném království a ve Francii. A proto potřebovali vytvořit eh, nadace v obou zemích. A jednou z největších, jedna z největších eh, nadací v Evropě si to může dovolit, ale asi ne mnoho dalších takže nejsme informováni o všech aktivitách, které mohly nastat, kdyby statut už existoval, ale máme určité příklady a ty vám zašleme. Máme na internetových stránkách, včetně těch, které představují větší náklady a kde je omezená možnost činnosti, a kterým se to podařilo tady podle statutu ale chceme tu věc ještě zlepšit. Také bych si přála poskytnout určitou informaci, kterou máme k otázce položené paní Tajne. To se týká, kde jsou nadace zakládány. My provádíme výzkum o počtu nadací, které jsou každý rok zakládány. A informace, které máme, že v Německu přes 800 nadací vzniklo za poslední rok. Takže máme jistotu, že nadace vznikají v celé Evropské unii a nevidíme zde hrozbu v tomto směru, pokud je o vytvoření Evropské nadace. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát. A nyní pan Šarons, prosím. Já myslím, že ty informace byly poskytnuty, nebudu to rozvádět. Snad až na to, že to skutečně reaguje na každodenní problém. A už víme od vzniku Evropského střediska nadací, jak spolupracovat mezi nadacemi. My spolupracujeme napříč hranicemi Máme spolupráci pěti nadací na konkrétním tématu, což je Tunisko. Ale museli jsme vytvořit eh, zvláštní mechanismus, kde každý nalezne svůj podíl. A máme dárce, kteří chtějí pracovat ve více zemích a pro ně nemáme odpověď. A Máme pro ně postup, jak současně působit v Belgii, ve Francii a ve Španělsku a odvádět činnost ve všech těchto zemích. Takže to je naše odpověď. A myslím si, že tam, kde se skutečně dotýkáme zásadní otázky evropského občanství, tedy že se snažíme rozvíjet toto občanství, tak eh, potřebuje být eh, různorodé a potřebuje mít celou řadu nástrojů, protože někde to je družstvo, někde je to společnost, jinde je to svěřenecký fond a u nás je to nadace. A vidíme, že obecný zájem se rozvíjí u jedinců, kteří chtějí působit eh, v různých zemích. Vielen Dank, Mr. Lisches. Děkuji mnohokrát. Pan Lisches, prosím. Two points. Um, first I... Dvě věci. Já chci podpořit to, co zaznělo o potřebě konzistentnosti, protože se vracím k otázce zpravodajky. Řada rodin má aktivity přezraničně a hledají jednotné řešení pro své veřejné dary. A proto chtějí mít jednotný nástroj a proto toto je důležité z hlediska efektivity. Já se chci vyjádřit k otázce, která zazněla, zda tyto nadace mohou být užity jako nástroj pro nevhodné účely. A odpověď na to je, že to, že to upravo národní úrovni, znamená, že už ty nekalosti existují na národní úrovni. Ale třeba se skutečně zabývat stávajícími mechanismy, národních regulačních orgánů nebo regionálních orgánů, které skutečně upravují zprávu veřejných prostředků tímto způsobem. A to by měla být odpověď. Třetí věc, vracím se k tomu, co zaznělo v článku 32. Je zajímavé zde poznamenat, že to, o čem jsem hovořil, je dom, dom, domácí postoj ve Spém království. A bylo řečeno, že musíme podporovat rodiny v tom, aby dávali ve veřejný prospěch, aby byli v tom procesu zapojeny. A pokud tam dáme přišno umělých překážek, jako například eh, střed zájmu, tak to by byl negativní krok. Děkuji, pan profesor Seifert, prosím. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych si dovolil se opět zareagovat na otázku, která se týká zapojení zaměstnanců a budu o tom hovořit poněkud detailně. Nejdříve paní Regnerová, ta otázka té nekoherentnosti těch prahových hodnot, pokud jsem to pochopil správně. Té nekoherentnosti, když to srovnáme s Evropskou akciovou společnost, skutečně je to tam, tam takovou prahovou hodnotu. Nemáme těch 50 eh, pracovníků, jak se to navrhuje. Vy máte takovou obavu, že by to potom mohlo být poněkud na prázdno, ta záležitost. Nejsem si tak jistý, i když nemám že v této věci žádné empirické podmitky, nes, poznatky. Nesmíme zapomínat na to, že ně, eh, existují nadace, které mají velké množství zaměstnanců, zejména takové, které jsou činné v sociální oblasti, ve které eh, vykonávají úkoly, které jsou spojené s péčí o osoby. A nesmíme také zapomínat na to, že statut, a je to článek 11, se také věnuje otázce hospodářské činnosti, která do jistého stupně také není na škodu. E, tedy si, proto si myslím, že takováto úprava by se mohla hodit, a to je tedy článek 38 jak se to tam navrhuje. Nesmíme zapomínat na to, že e, v této věci se jedná o přes hraniční zastoupení zaměstnanců, tedy nezávisle na to, kde pracují, zda v Německu, Belgii, ve Francii. Eh, pracovníci eh, mají podle národního práva právo na zastoupení, na účast, ať je to již rada zaměstnanců, či nějaký eh, zástupce zaměstnanců, to je eh, nezávisle na tom, jaká je to podoba. tady. to, co se tady říká v článcích 38-39, je přeshraniční zastoupení zaměstnanců a zde si myslím, že je zcela legitimní a správné, abychom zde měli zakotvenou určitou prahovou hodnotu. Eh, skutečnost, že to nemáme u Evropské akciové společnosti, vyplývá z toho, že pouze velké podniky využívají tuto právní formu a proto tady žádnou nekoherentnost, inkongruenci nevidím. Co se týče, abych zůstalo těch nekoherentností, paní Tajn, já samozřejmě jsem si velice dobře vědom toho, že pokud eh, mm, tam máme takovéto spoluzrování eh, v oblasti podnikatelské, že zde čelíme nebezpečí, že se to z toho stane velice zapeklitá nebezpečná záležitost. Dobře víme, že právě ty evropské právní formy právě v oblasti zastoupení a zapojení zaměstnanců eh, vždy tam byly velké problémy s tímto. Eh, eh, není ovšem možné, abychom to zametli pod stůl. To není vhodný přístup. Právě já jakožto právník, jako vědec, se zabývám otázkami koherentnosti a proto z mé potřeby já tady cítím nutnost to regulovat. Neznamená to, eh, že bychom chtěli všechno zablokovat. Mohli bychom například říci, že vždy, když se na tom podílí nadace národního práva, kde je spolurozhodování, že vždy v takovémto případě eh, potom se zahájí ten spolurozhodovací postup. Tedy, že něco takového bude eh, existovat pouze, když je to příhodné, tak, abychom zabránili tomu, že se daná se pokusí vyhnout právo na spolurozhodování, které vyplývá z národního práva. Takže já bych to možná viděl takto a mm, i z toho důvodu, že v právě v oblasti Evropské eh, družstevní společnosti toto bylo úspěšné. Já si myslím, že ta otázka toho zapojení a spolurozhodování eh, i v rámci tého Evropského družstva nevedla k tomu, že by to nějak stroskotalo. Zdále eh, potřeba doprovodné úpravy jistě, to je třeba zohlednit. Třetí bod, španělský poslanec eh, podtrhl eh, tu záležitost, která se týká dobrovolníků. Zde bych řekl ano, ale ano, je třeba, aby tam bylo něco ustaveno pro tyto osoby, eh, aby tam měly nějakou zastoupení jejich kolektivních zájmů. Já si myslím, že návrh statutu to tam má velice dobře upraveno. A to z toho pohledu, že dobrovolníci mají pozorovatelský statut v rámci zastoupení zaměstnanců a nemají tam hlasovací právo a já si myslím, že to dobře zohledňuje okolnost, že to je něco jiného než eh, zaměstnanec, který je na nadaci hospodářsky závislí, že to je prostě jiný status, když má někdo zaměstnanecký poměr a je tam tedy ta závislost, než když někdo e, je činný pouze jako dobrovolník. A právě tady do toho odstínování si myslím, že je velice dobře právě zakotveno v návrhu nařízení, tak jak je naformulován. Děkuji, děkuji a nyní má slovo pan Moreno. Ahora sí. Eh, no, Děkuji, pane předsedo. Já jsem poslední z těch dobrovolníků. Pan de Grandes již se zmiňoval o tom, že například ve Španělsku neexistují žádná ustanovení, která upravují určité zastoupení zájmů těch dobrovolných pracovníků v jednotlivých orgánech na DC. Je to podobný problém jako s tím rejstříkem. Ve Španělsku máme několik rejstříků na národní úrovni, na úrovni regionů a teď bychom měli ještě třetí rejstřík a už by to mohlo být problematické. Problematické je také konkrétní aplikace statutu z hlediska zaměstnanců nadace. Eh, museli bychom se podívat konkrétně, která témata by mohla být problematická v určitých eh, státech a buď bychom toto mohli škrtnout, anebo přenechat subsidiárně národním zákonodárcům, abychom pokročili v tomto evropském statutu a nenarazili na odpor některých eh, států, kde by to způsobilo velké problémy. Dále ještě otázka daňového režimu. Možná, že je to rozhodující pro sídlo nadace. Tedy zdá se rozhodneme usídlit nadaci v těch zemích, kde ten daňový režim je e, výhodnější, ale to se domnívám, že není rozhodující věc. Nadace musí e, splňovat daňové povinnosti v, země, v zemi, kde se usídlili, ale mají také povinnosti vůči svým zaměstnancům, takže z toho vyplývají určité struktury, eh, celá řada pracovníků. Eh, například nadace ve Španělsku, tedy s hlavním sídlem ve Španělsku, ví, že daňové režimy v Holandsku jsou výhodnější, ale přesto své sídlo nepřenese do Holandska, eh, protože všichni zaměstnanci jsou ve Španělsku, takže to eh, daňové eh, zapracování v Holandsku by jistě nebylo zase výhodnější pro tyto eh, pracovníky. Takže pro pracovníky z jiných zemí, kteří chtějí být sponzory na tam to vypadá trošku třeba jinak. Děkuji srdečně. Trošku jsme přetáhli čas, ale myslím, že se to vyplatilo. Bylo to slyšení velmi cené a všem srdečně děkuji. Ještě dávám na závěr paní kolegyni Regner slovo, aby udělala závěrečné slovo. I já bych chtěla srdečně poděkovat. Nebudu dále ještě protahovat daný čas a provádět určité schnutí. Spíš bych se jaksi do budoucna chtěla obrátit na stínové zpravodaje, abychom společně se tím zabývali a ten harmonogram eh, možná uspůsobili následujících měsících bude jistě rozhodující fáze. V radě se také pokračuje a my bychom neměli toto projednávat jako s PD González. Měli bychom tomu vědovat více času, ale zase to nedělat příliš pomalu. V následujícím pololetí bychom měli tedy fundovaně propracovávat tato témata, takže nechci nyní sdělovat konkrétní termíny. Ale nejpozději v červnu by se mělo hlasovat v našem výboru. Máme tady trochu času před sebou a doufám, že spolupráce s experty kteří nás tak skvěle informovali, nás budou podporovat i nadále. Takže děkuji a doufám v další dobrou spolupráci. Děkuji vám srdečně, můžeme tedy uzavřít tento bod. Bod 5 jsme odložili, Bod 6 je zpráva paní Tajn o Evropském soudním dvoru. Vážený pane předsedo, milí kolegové, jistě si vzpomínáte, na to, že Evropský soudní dvůr je přetížený, řeší příliš velké množství případů, neustále se případy navršují, Eh, dostávají se do skluzů. My jsme letos již jednou hlasovali o, to, jak, o tom, jak bychom mohli pomoci soudnímu dvoru, ale nedokázali jsme se shodnout na jednom zásadním tématu. Zejména se rada na tomto tématu shodnout nedokázala a ta tady má hlavní rozhodovací pravomoc. A to téma spočívalo v počtu dodatečných soudců a zejména v tom, z jakých členských států budou jmenováni. Já vám tady učiním jeden návrh, který eh, má naplánovanou celou řadu pozměňovacích návrhů a jde zejména o to, že ty body, o kterých jsme již hlasovali a které již byly realizovány ve statutu ESD, že tyto by musely být všechny znovu vyškrtnuty. Tedy to vše, co jsme již odhlasovali, musíme znovu vyškrtnout a to proto, protože jsme tady postupovali velice speciálním postupem a na plénu jsme tedy odhlasovali, ale část návrhu nařízení, která byla sporná, tu jsme nedořešili. To byl velice speciální postup, který byl uplatněn, myslím, po šesté teprve historii tohoto parlamentu. Já vám ještě jednou zcela detailně vysvětlím, jaké návrhy přišly od členských států, jakým způsobem by mohly být zvoleni a jmenováni tyto dodateční soudci. Za kyperského předsednictví se skutečně byl předložen nový návrh, Eh, který v sobě obsahoval to, že dodateční soudci by se jmenovali v rotačním postupu. To ovšem těch šest největších členských států by potom mělo právo dvakrát za sebou eh, navrhovat soudce. Tedy těch šest velkých členských států, to jsou ty, které známe, plus Polsko. Znamenalo by to tedy, že soudci by byli jmenováni dvakrát za sebou. Například polský soudce by mohl být jmenován dvakrát za sebou. Už eh, se ukázalo, že někdy máme problémy s odbornou kvalifikací Eh, soudců, respektive, že jsme je měli, tedy v minulosti. A to vyplývá z toho, že je jistě obtížné u zemí, které nově vstoupily do EU, někoho najít, kdo eh, se velice dobře vyzná v evropském právu. nebo ti, kteří přichází v úvahu jakožto soudci na základě jejich osobnosti a jejich dosavadní kariéry, ti prostě během svého studia neměli možnost studovat evropské právo, protože tehdy to prostě nebylo důležité. A oni se tedy s tím to nemohli ani používat v rámci své profesní kariéry, protože se vždy aplikovalo pouze národní právo. A jsou to pohledem chybí znalosti evropského práva. A ti, kteří to na univerzitě studovali, eh, protože eh, již navštěvovali semináře v členských státech a tak dále, ti jsou velice často příliš mladí pro to, aby mohli být jmenováni soudcem mm, v rámci Evropského soudního dvora. Prostě proto, že se eh, eh, nachází pouze na počátku své soudcovské kariéry. Tedy ten program je v praxi v podstatě neřešitelný. Já tady navrhnu, jsme jako parlament jako parlament nemáme žádnou kompetenci v této věci. Ale abychom celou věc, eh, abychom s pohli, tak bych tedy navrhla, aby ti dodateční soudci, kteří e, při, pochází, přichází v úvohu, aby se jmenovali podle jejich kvalifikace. To není až tak schůdný návrh, protože ve statutu stojí pouze to, že každý členský stát má vyslat jednoho soudce pro soud, pro soud prvního stupně. Tak tomu tedy bylo, každý členský stát jednoho jmenoval. V návrhu na vyřešení zohledníme i Chorvatsko. A potom řekneme, že ti dodateční soudci se budou jmenovat podle jejich kvalifikace. Tedy v konečném důsledku to bude, se to bude vybírat jaksi náhodně ta členská země, ze které budou pocházet. To je tedy takový dodatečný podmět směrem k členským státům, aby se e, zaobírali tématem kvalifikace soudců. Momentálně je tomu tak, že sám Evropský soudní dvůr navrhl, že by si prál, přál 12 dodatečných soudců. Na začátku bylo, to bylo sporné, protože některé členské státy říkali, že 6 stačí. Já bych jako kompromis navrhla 9 protože ono se to nedá konkrétně odůvodnit, za potřebují přesně 12, 6 nebo 9, prostě potřebují více soudců, každý soudce i s asistenty a tak dále ročně eh, Eh, odpovídá nákladům dodateční ve výši 1 milionu za rok. A dobře víme, jak vypadá naše rozpočtová situace. Nemáme k dispozici plný počet prostředků. A to, co si přáli členské státy, abychom měli ještě jednou 27 či 28 dodatečných eh, soudců, tak aby se tím vyřešil problém, ze které země, členské země pochází, to prostě z rozpočtových důvodů rovněž nelze uskutečnit. Nyní tedy přijdu s návrhem a doufám, že eh, tedy pochopíte to, jak jsem to myslela s tou kvalifikací soudců, že tady budete zastávat můj názor. Já si myslím, že my tady zastupujeme občany a měli bychom eh, dávat nějaký impuls k tomu, aby se to pohlo vpřed. Na čem se pak rada dohodne, samozřejmě to neovlivníme, to uvidíme, jak to dopadne. Momentálně to nevypadá, že by se rada dokázala dohodnout a Máme již téměř konec roku a pokud my jako parlament a ani rada se nedohodnou před eh, další letní pauzou, tak prostě žádní dodateční soudci jmenování nebudou, protože jmenování dodatečních soudců probíhá vždy na podzim a v tomto případě bychom to celé znovu ještě oddálili a proto já bych vám chtěla tady předložit návrh, protože prostě bych si velmi přála, abychom pokročili vpřed a abychom celou tu věc nějak popostrčili v naději, že snad za příštího nového předsednictví na radě dojde ke schodě mezi členskými státy, že se dohodnou. Tak teda tedy vypadá aktuální stav věcí. Bohužel to nevypadá příliš dobře, protože pravděpodobně i kyperské, eh, nový návrh kyperského předsednictví byl znovu zamítnut, což tedy znamená, že není možné, aby se předkládaly neustále nové návrhy. Já si myslím, že vše, co souvisí s tou rotací a s tím jmenováním, jakým způsobem se budou jmenovat, vše již vlastně bylo promyšleno ze všech stran a prostě je třeba se sjednotit dohodnou na nějakém postupu. Ale bohužel v této věci je třeba jednomyslnost členských států a tuto celou věc ještě stěžuje předseda. Já vám gratuluji k tomuto návrhu, je jednoduchý, banální, ale dobrý. A pravděpodobně 99,9% obyvatelstva eh, ho bude pokládat za správný, ale 100% vlád eh, ho odmítne. To je má prognóza, ale mohli bychom to tedy zkombinovat s následující úvahou a to, že máme již ten tu skupinu sedmi, ten výbor, který ověřuje ne, ty soudce předem a máme tam také svého zástupce, proč by oni nemohli vypracovat shortlist, takový ten omezený seznam, který, na který by vybrali eh, kandidáty podle toho, jakým způsobem jsou kvalifikováni a potom by se tedy při jmenování použil tento seznam. To si myslím, že by také nebyl špatný nápad. Eh, nikdo se o slovo nehlásí. Paní Regnerová? paní promiňte, eh, ten výbor který pro zvolení výběr soudců, ten eh, vylučuje soudce momentálně, kteří ani nesplňují ty minimální požadavky. On tedy ověřuje ten výbor, zda soudce splňuje minimální požadavek. Protože dokonce dochází k tomu, že někteří soudci nesplní tedy ani ty minimální požadavky. Tento výbor ale neskoumá, kdo je nejlepší z předložených kandidátů. Já a doufám, že se mnou budete souhlasit, bych ještě chtěla říct toto. Pokud eh, se je, když eh, uplyne ta doba, po kterou soudce je tedy činný a pokud takovýto soudce má sám zájem o to, aby se to prodloužilo, Eh, jsou to její soudci, kteří pochází třeba z nějakého členského státu a potom během celého funkčního období eh, rozhodují příliš evropsky a je tomu vlastnímu členskému státu, který soudce vyslal, se to nelíbí. Pak tedy dochází k situaci, že některé členské státy by se rádi chtěli zbavit soudce. A my bychom mohli říct, že pokud takovýto soudce má kvalifikaci, pokud tedy již uplynulo funkční období, již má jedno za sebou, tak má také samozřejmě zkušenosti, které získal a které někdo, kdo přichází nově, nemá že by byla škoda, aby to, tyto zkušenosti se ztratily a že zde by bylo dobré, kdyby takovýto soudce setrval ve své funkci po další funkční období i proti vůli svého členského státu. Proto si mysl, protože si myslím, že bychom opravdu se měli věnovat tématu kvalifikace soudců a zajistit to, aby Evropský soudní dvůr si zachoval svou dobrou pověst a ne, aby jeho dobrá pověst byla ztracena. Děkuji, eh, nikdo se nehlásí o slovo, všichni souhlasí s paní Tajn, takže budeme takto postupovat, výborně, tímto jsme, paní Lichtenbergerová, prosím. Já se velmi těším na debatu s radou. No, tak humor musíme mít. Samozřejmě, bod 6 tímto můžeme ukončit a dostáváme se k bodu 22. Zde jde o první rozpravu o nabídkách převzetí. Měli bychom poněkud vysvětlit, jakou zde máme tendenci. Chtěl bych tedy některým z vás také připomenout, že diskuze o nabídkách převzetí, jak ve sněmovně, tak i v komisi a radě byla velmi sporná. Pouze eh, za velmi obtížných podmínek bylo možné přijmout tento kompromis v tomto předloženém znění. Komise byla pověřena po určité době předložit zprávu, což udělala, ale já posuzuji situaci tak, že ono období které bylo předmětem zprávy, bylo období eh, nekritické. Prožívali jsme obrovskou krizi a eh, tak eh, došlo vlastně ke zkreslení všech možných záležitostí. Ony hodnoty, které jsou eh, tedy předkládány za toto období, nejsou dostačující. Proto navrhuji, a tak bych to chtěl také ve své zprávě uvést, že ve zprávě je nutné komentovat mnohé body a mohlo by to vést také k tomu, že nebudeme iniciovat novelizaci eh, této směrnice a navrhujeme vyčkat dalších pět let, abychom získali další zkušenosti na trhu a pak teprve přemýšleli o tom, zda novela je nutná či ne. To je ona tendence, kterou já pocituji a kterou bych tam chtěl také uvést. Paní Taylor? Oh. Oh, it's on now. Um, thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Zpráva komise a vnější studie poukazuje na řadu zajímavých skutečností k transpozici. A nejdůležitější, že to nevedlo k nejvýznamným změnám právním rámci v členských státech. Ale některé věci byly zdůrazněny, kterým je třeba se zabývat, například eh, výjimky z povinného pravidla k nabídkovému řízení a minoritní akcionáři. A vytváří to rozdíly v členských státech a právní nejistotu a má to dopad také na samotnou podstatu směrnice. Je to důležitá otázka, musíme zajistit obecněji že výjimky, které jsou k dispozici, neumožní negativní dopad na zásady, které my se řídí tato směrnice. Právní jistota vyvlává také riziko při transpozici, kdy některé koncepty jsou transformovány odlišně, například eh, jednání ve schodě. Další otázka se týká ochrany zaměstnanosti. Je třeba nalézt ve směrnici, aby tedy zásady a je třeba, aby při převzetí byli zaměstnanci chráněni. S kolegy budeme dále pracovat na této zprávě. Děkuji. Takže my... Děkuji. Chce se k tomu ještě vyjádřit. Komise je zde zastoupena. Prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl jenom říci, že naše zpráva byla vydána koncem června a oprávněně jste řekl, že závěry v této fázi zatím neumožňují otevřít znovu text směrnice, takže zatím nenavrhujeme revizi směrnice, a vaše kolegyně správně definovala eh, řada, řadu otázek, které jsme sami rozpoznali a které v současné době eh, dále zkoumáme. Kromě, kromě jednání ve schodě, eh, tady jednáme s národními regulátory v kontextu sítě pro nabídky pro převzetí v rámci ESMY a chceme to dále projednávat a uvidíme, zda dospějeme k určitému názoru při pomoci investorům, kteří se zabývají otázkami řízení podniků, kdy, kdyby vlastně nechtěně byla spuštěna tato povinná nabídka k odkupu, převzetí a je tu také teoretická mezera kdy je nabídka dobrovolná pod Prahem 30% u všech upsaných akcí u společnosti. A výsledkem této nabídky je překonán tento práh, ale není tu tedy povinnost eh, podat eh, povinnou nabídku odkupu akcí a jde o to, aby toto úsilí nebylo využíváno či zneužíváno a zjišťujeme, do jaké míry tato ochrana opatření jsou spouštěna a zda v členských státech eh, bude třeba podniknout další kroky. Děkuji, pane předsedo. Good. Dobrá, děkuji vám. I tento bod můžeme uzavřít a nyní eh, přejdeme k neveřejnému zasedání a prosím všichni, eh, kteří nejsou eh, přímými účastníky neveřejných schůzí, aby opustili tento sál. Thank you.